Kolegové, měli bychom začít. Právě jsem Okay. Can I start with the chair? Chtěl bych nejprve udělat několik sdělení předsedy eh, eh, což souvisí eh, se jmenováním zpravodajů a navrhovatelů, tak jak to vzešlo ze schůze koordinátorů, která se konala včera. Eh, co se týče jmenování zpravodajů a navrhovatelů, navrhovatelů eh, co se týče toho přistoupení Ehm, dokumentu, který byl novelizován Vilnuským protokolem. Myslím si, že samotná délka e, této zprávy znamená, že bylo rozhodnuto, že by se o to měl postarat vlastní předseda výboru. Co se týče těch tlakových e, zařízení a jejich přepravy, Tady eh, by se toho měli zhostit místo předsedové. Další potom je sdělení eh, ze, z, z komise týkající se směrnice o interoperabilitě a bezpečnosti železniční dopravy. Tady eh, rozhodnutí koordinátorů s vaší dohodou um, bylo takové, že bychom měli sformulovat ústní otázku pro diskusi s komisí. Dále potom se jedná o sdělení týkající se integrované námořní politiky pro e, řízení a správu e, středozemního moře. E, tady v podstatě se nehovoří moc o dopravě ani vlastně o námořních záležitostech. E, proto si myslím, že tady není potřeba se moc nervat. Co se týče stanovisek, eh, ten první se týká um, absolutoria pro rok 2008, to, to se týká sekce 3 rozpočtu. Eh, na základě našeho normálního rotačního systému skupina socialistů a demokratů eh, navrhne do této role svého zaměstnance, co se týče zaměstnávání železničních pracovníků 29. září jsme se rozhodli, že neodmítneme eh, návrh komise, ale že navrhneme novou zprávu, přičemž novou zpravodajkou měla být paní Bauerová z EPP. Já navrhuji to, abychom eh, vypracovali novou zprávu. Um, pardon, e, existuje zpráva, kterou vypracoval výbor pro zaměstnanost a my k tomu teď sformulujeme stanovisko s tím koordinátoři e, souhlasili a ujme se toho někdo opět ze strany socialistů a demokratů, teda ze skupiny. Všichni s tím souhlasíte? Co se týče akčního plánu o městské mobilitě, 30. září jsme e, Komise přijala eh, novou zprávu týkající se urbání eh, mobility. Eh, v dubnu jsme přijali k tomu zprávu, zpravodajem byl pan Savery. Znamená to, že podle jednacího řádu nesmíme začít práci na další zprávě vlastní iniciativy během dalších 12 měsíců. Jinými slovy, budeme moci na takovéto zprávě z vlastní iniciativy ke stejnému tématu až v dubnu 2010. Takže máme určité dilema. Tady koordinátoři doporučují, abychom zahájili diskusi s komisí eh, k tomuto tématu a potom eh, bychom z pohledu Eh, jednacích, možností podle jednacího řádu bychom se pokusili vypracovat jakou, jakési usnesení, čili ta, ta pravidla jsou taková, že nesmíme vypracovat další zprávu až do dubna příštího roku, ale nezakazují nám, abychom měli k tomu diskusi, jejímž výsledkem bude eh, usnesení k této věci. Proto eh, nám je doporučeno koordinátory, abychom postupovali takto. Co se týče slyšení a delegací, Eh, koordinátoři navrhují následující delegace, budou čtyři delegace. Eh, Slo, Chorvatsko a Rakousko, to se týká výměny názorů na eh, interoperabilitu, navrhuje EPP, potom další delegace do Andaluzie, <clears throat> to navrhuje skupina S a D, Lotyšsko a Estonsko, to se týká vývoje železnice Robostika a také otázky přechodu do Ruska, to navrhuje skupina ALDE. A, uh, a e, zelení navrhují e, jich České republiky, to znamená v oblasti, kde jsou hranice Rakouska, e, Slovenska a České republiky. Ehm, tam Michael taky asi si veme kola, bude tam jezdit na kole, aby podporoval udržitelnou turistiku. Kromě toho existuje ještě možnost eh, propojit EPP a zelené. Já jsem požádal skupiny, aby se pokusili se nějakým způsobem spojit, tak abychom měli spíš tři velké delegace, spíš než čtyři malé, ale pokud nebudou schopni se dohodnout, tak budou čtyři malé delegace. Takže bych vás poprosil, abyste se zamysleli nad tím, co je navrženo, tedy že budou čtyři malé delegace nebo tři větší. Kromě toho bude delegace na eh, vyšší úrovni úrovni. Eh, to je delegace, která eh, navštíví Washington DC ve Spojených státech na začátku příštího roku, abychom se zúčastnili eh, dalších jednání o otevřeném nebi. Má někdo nějaké dotazy k tomu, co jsem právě řekl? Pokud ne, <clears throat> dobrá, co se týče slyšení, koordinátoři požádali o tři slyšení Možná, že si vzpomenete na předcházející zasedání, kde jsme hovořili o tom, že místo toho, abychom měli plné slyšení, že bychom spíš udělali jakási, jakési stáže nebo studijní eh, setkání, na které bychom pozvali odborníky místo toho, abychom tedy měli velké slyšení, kde jsou všichni lobbysté a tak dále ale e, přesto musíme tedy e, organizovat tři slyšení. Jedno je, se týká silniční bezpeč, bezpečnosti silniční dopravy. To souvisí s akčním programem, který navrhuje komise. Dále e, externí náklady na energii pro lodě a také v, v přístavech, což souvisí s klimatickými změnami. A třetí potom by se měla týkat různého využívání námořní dopravy, Eh, jinými slovy, máme dvě věci, které se týkají námořní dopravy, dvě slyšení a jedno slyšení, které se týká bezpečnosti silniční dopravy. Eh, co se týče těch studijních setkání, kde budeme, kam budeme zvát odborníky, o tom budeme hovořit dále a můžete přicházet se svými vlastními návrhy. Tolik tedy o slyšeních. Eh, všichni s nimi souhlasí. <clears throat> Dobrá, tak to je senzační. Další potom souvisí s komitologií. Asi si vzpomenete, že jsme se rozhodli, že eh, bychom měli mít dva členy našeho výboru, kteří se budou věnovat eh, procesu komitologie. Já pochopitelně eh, nechci tím naznačovat, že komise zneužívá postup komitologie, aby nám nějak zakrývala některé věci, to určitě ne, ale přesto jsme eh, se rozhodli, že pan Alcadroy a pan Kuhn by měli být na základě návrhu koordinátorů eh, těmi dvěma členy našeho výboru, kteří se budou věnovat eh, otázkám komitologie. To je věc, která by se měla spustit v listopadu, pokud proti tomu nikdo nic nemá. Výborně. Další potom se týká eh, výměny eh, názorů eh, k portfoliím, která byla přijata během prvního čtení. Já jsem informoval koordinátory o společných stanoviscích, zatím jsme nezískali žádnou odpověď od švédského ministra, to se týká euroviněty. Vy víte, že jsem k tomu poslal tomu ministrovi dopis, zatím tedy odpověď žádnou nemám. Dále potom, co se týče otázky námořní dopravy, eh, bude se o ní hovořit na listopadem eh, zasedání našeho výboru. To znamená, abychom mohli vyhodnotit závěry eh, rady zabývající se dopravou, která se bude konat předtím. Co se týče ITS, a těch koridorů. Eh, koordinátoré by měli zahájit jednání se švédským předsednictvím v této věci. Všichni s tím souhlasím. Pokud je tomu tak, to jsou teda všechna e, sdělení předsedy. Někdo se hlásí, pan Vandam. Ne, pan Zíra tady není. Já si příští týden koupím nové brýle. Pane... Pane předsedo, my jsme taky diskutovali o problémech pilotů. Eh, ano, to máte pravdu. Já jsem napsal dopis komise, komisi, kde jsem žádal, aby nám objasnili pole působnosti a studii, která byla provedena, pokud jde o hodiny eh, pracovní dobu pilotů a eh, dalšího hm, personálu. Takže hm, my jsme se na tom dohodli takto a až budu mít odpověď od komise, tak hm, to sdělím koordinátorům. Děkuji. A další bod. To je výměna názorů s, s agenturou pro námořní dopravu e MSA. Máme zde pana de Ruitera, který a já, my jsme spolupracovali v tomto výboru, takže je to pro mě o to větší potěšení, že pan De Ruiter je dnes tady s námi a pohovoří o činnosti této agentury EMSA. Máte slovo, pane De Ruitere. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Vítám a zdravím členy výboru, dámy a pánové. Byl jsem pozván, abych mm, přednesl takový 15-minutový úvod, což učiním, a zároveň mm, asi i tady ukážu eh, mm, takové obrázky, ne, že by to byla nějaká PowerPointová prezentace kompletní, jenom bych chtěl eh, doložit různé závěry. Za prvé, děkuji za příležitost eh, zde vám představit činnost agentury EMSA Nedávno již i jsme debatovali s kolegy z agentur pro civilní letectví a železniční dopravu. Jsem velice rád, že váš výbor věnuje takovou příležitost těmto třem dopravním agenturám. Já myslím, že to je zasloužené, protože všechny tyto agentury plní významné úkoly při implementaci pravidel, které vy zde přijímáte. A i samozřejmě je zde pole pro další vývoj a růst tímto směrem, takže se těším, že ještě budeme eh, i v budoucnu o tomto diskutovat. EMSA je jednou z regulačních agentur, která byla vytvořena na začátku tohoto tisíciletí a e, má na starosti implementaci e, celé škály specializované technické e, legislativy balíček Erika, balíčky Erika. A jakožto regulační agentura má velice dobře stanovený mandát, který je zakotven v nařízení Rady a parlamentu. Má právní subjektivitu, má vlastní rozpočet a musí se zodpovídat ze své činnosti nebo z absence činnosti případně. Je také důležité zdůraznit, že eh, Obecná politika v naší oblasti je definována Evropskou komisí, se kterou máme výsadní vztah. K tomu se vrátím. Evropský parlament, i když není přímo zapojen do našeho každodenního chodu, tak je také významným hráčem pro veškeré záležitosti jako rozpočet, přijímání nových norem a parlament a určitě váš výbor TRAN vždycky nás velice podporoval v posledních letech. Tomu tak vždy bylo. Jaké jsou naše hlavní úkoly? V zásadě úkoly EMSA lze eh, skrnout do třech okruhů. Za prvé, pomáhá Evropské komisi ve veškerých záležitostech spojených s aplikací AKI v oblasti námořní, bezpečnosti námořní dopravy Včetně toho, že i pomáhá při přípravě eh, nových norem, nových předpisů. Rovněž i v tomto kontextu mm, musíme spolupracovat s členskými státy a spolu s nimi eh, eh, definovat ty nejlepší zkušenosti, nejlepší postupy pro řádnou implementaci této často velice komplexní legislativy. Druhý úkol, úplně odlišný, EMSA poté, co došlo k havárii tankeru Prestige v roce 2002, tak i získala operativní úkoly, které plní na moři a oceánech, a to je bojovat proti znečištění eh, moří při ropných katastrofách. To znamená, máme teď flotilu složenou ze 16 eh, plavidel, které řeší znečištění moří, které jsou lokalizovány v různých, na různých místech podél pobřeží Evropské unie. Členské státy mohou eh, si požádat o jejich pomoc, eh, pokud jejich pobřeží je ohrožováno ropnými skvrnami. Také i máme eh, systém, satelitní systém pro detekci tohoto znečištění, který se nazývá Clean Sea Net. Třetí úkol. Agentura EMSA také má za úkol rozvíjet a provozovat eh, informační systémy nezbytné pro dosahování cílů, eh, které jsou stanoveny ve směrnici o monitoringu námořní přepravy. To je velice významný úkol, který za chvíli vysvětlím. Dovolte, abych zde dal pár příkladů i obrázků, co to konkrétně znamená. Za prvé, pomoc komisi při implementaci pravidel a tak dále. V tomto kontextu agentura EMSA především se zabývá inspekcemi, kontrolami. A vždycky tento, eh, tato kontrola vychází z toho, že kontrolujeme kontrolory. Děláme inspekci u inspektorů, u inspekce. Například kontrolujeme eh, práci těch klasifikačních organizací, což jsou orgány, které dělají inspekce v tom smyslu, zdáli třeba e, stavba lodí nebo opravy lodí probíhá v souladu s těmi nejlepšími, nejvyššími standardy. Také i děláme inspekce ve velkých organizacích, e, e, loděnicích, e, také i děláme kontroly v jejich sídlech, v jejich pobočkách, regionálních organizačních složkách i mimo Evropu. Navštěvujeme přímo loděnice třeba i v Číně či kdekoliv jinde. A právě tam dohlížíme na tom, zdali tam ti kontroloři, inspektoři dělají správně svoji práci. Druhý příklad. Jak asi víte, většina havárií, eh, nehod, eh, není způsobena technickou poruchou, ale lidským faktorem. A právě zde agentura má za úkol prověřovat kvalitu eh, vzdělávání hm, personálu na lodích, a to jak v členských státech, tak i ve třetích zemích. Ve třetích zemích, ano, proto asi, poněvadž víte dobře, že většina námořníků, mm, mm, kteří působí na evropské flotile, tak nejsou ze evropských zemí. Často jsou to Filipínci, Indonéz, lidé z Indonésie, z Ukrajiny a tak dále. Zhruba řečeno, mm, jsou to státní příslušníci z 50, asi tak z 53 zemí, kteří mají povolení eh, pracovat na evropských lodích a kvalita jejich vzdělání a jejich diplomu musí být také prověřována. A skutečně právě podle pravidel IMO, tak ty státy, které najímají tyto pracovníky, tak mají možnost kontrolovat kvalitu mm, e, těch vzdělávacích systémů v těch zemích původu, ze kterých pochází tito pracovníci. Samozřejmě to by znamenalo hodně cest a misí, kdyby všechny státy mm, museli vysílat takto své kontrolory třeba na Filipíny a jinam, aby tam kontrolovali kvalitu vzdělávacích systémů. Proto z důvodu efektivity bylo rozhodnuto, že agentura EMSA bude provádět tyto inspekce jménem všech členských států. Já bych mohl eh, dále ještě eh, do detailu vysvětlovat, jak to vypadá s těmi inspekcemi, což nebudu dělat. Ale jenom bych tomu řekl, že zprávy z inspekcí se předkládají komisi a je to komise, která rozhoduje, jak se s nimi naloží, zda to bude nutné. A samozřejmě ten, kdo je kontrolován, tak vždycky dostane zprávu, kopii zprávu a Eh, vždycky eh, eh, i případně má možnost, a pardon, chceme tedy, pokud tam jsou nějaká doporučení, aby ta druhá strana předložila plán nápravy. Další příklady, které máme, co děláme pro komisi. Komise třeba po nás chce různé studie, a nyní především se zaměřujeme na emise skleníkových plynů z lodí nebo e, vybavení a zařízení přístavů a celé, e, anebo nebo stabilita těch e, trajektů, které přepravují pasažéry. A dále i my často jsme součástí různých mezi, mezinárodních delegací za komisi, protože eh, komise třeba nemá eh, dostatečné personální eh, zajištění pro toto, anebo my čistě i zastupujeme komisi třeba při jednání v IMO a dalších organizacích mezinárodních IALA a podobně, ILO. Tak to je první úkol. Druhý úkol – a také prestiž. A asi si pamatujete to obrovské znečištění. Určitě vy, pane předsedo, si to pamatujete. A zde evropské instituce zareagovaly rychle, hm, ve, velké, ve velice krátké době, kdy hm, zrovna byl okamžik, kdy EMSA byla vytvořena a dostala úplně nový úkol, a to je vytvořit síť výkonných eh, eh, velkých plavidel, které budou řešit takovéto krize, takovéto havárie, jejich důsledky a které eh, budou vlastně navíc k tomu, co členské státy již mají na svých pobřežích. Tato eh, plavidla eh, eh, tedy mají likvidovat skvrny z moře, než se dostanou na pobřeží. Ono je to levnější to dělat na volném moři, než potom muset čistit, čistit pláže či skály, skaliska na pobřeží. A kromě samozřejmě těch ekologických škod, které se takto napáchají. Máme teď 16 takovýchto plavidel je to v rámci mm, partnerství se soukromým sektorem PPP, takže eh, pracují pro nás na kontrakt. Máme je tedy na Baltu, na Severním moři, mm, potom u mm, Atlantického pobřeží, v Středozemním moři a dokonce i na Černém moři působí. Tento rok doufáme, že posílíme tento systém a uzavřeme další kontrakty, jednak na Eh, zátoku Finsko, u Finska, potom na Biskajský záliv. Dále, takže už jsme zahájili výběrová řízení a doufáme, že, posí, eh, že podepíšeme smlouvy do konce roku. Jak jsem zmínil také, i eh, v, rám, v tomto rámci také jsme i vytvořili podpůrný satelitní systém, který zjišťuje znečištění ropou na moři. A takže kromě těch velkých katastrof, Mm, stane se většinou jedna za několik let, tak zde mm, každý den se může stát, že eh, eh, ty eh, tankery vypouští určité množství ropy nebo se čistí. Není to legální, ale stává se to. Jsou to tedy malé skvrny, takzvané operativní skvrny, provozní skvrny, které často asi napáchají větší, větší škody na životním prostředí než ty velké katastrofy. Proto máme systém Clean Sea Net, který je funkční od dubna roku 2007 a když jsme byli schopni vytipovat stovky takovýchto skvrn. A navázali jsme úzkou spolupráci i mm, s těmi pobřežními státy. E, tento systém funguje tak, že do 30 minut eh, po té, co eh, satelit tedy provede ten snímek, tak vlastně my eh, již máme hned ten obrázek na stole tedy. A pokud tedy se identifikuje ten problém s, s tím tankerem, takže ten členský stát může tedy hm, tam vyslat třeba letadlo nebo helikoptéru, aby zjistil, jaká je situace v terénu a mohli podniknout kroky proti tomu, kdo znečišťuje moře či oceán. A tento systém tedy neustále vylepšujeme, rozvíjí se. No a my poskytujeme tento systém eh, všem tedy pobřežním státům zadarmo. Všechny pobřežní státy eh, se toho účastní, včetně Norska a Islandu. Členské státy jsou s touto službou velmi spokojeny. A eh, takže tady vlastně je důležité, že jeden orgán, tedy EMSA, může vyjednávat jménem všech těchto pobřežních států s těmi velkými satelitními společnostmi, operátory, tak to znamená velké úspory a znamená to, že za dobrou cenu máme špičkové vybavení. A tedy úspory díky mm, tomu, že toto děláme ve velkém, tak to je e, klíčové teď pro agenturu EMSA. To je naše přidaná hodnota. A teď k těm satelitům. Tady se dostávám ke třetímu okruhu činností, to jsou ty systémy dohledu. Eh, několik z vás, eh, nebo asi všichni, eh, kteří zde byli v minulém období, tak si pamatují, že v říjnu roku 2007 Rada přijala usnesení, kde uvedla, že EMSA bude muset rozvíjet i datové centrum evropské. Já eh, nebudu tady teď popisovat detailně toto datové centrum, ale znamená to, že všechny obchodní lodi, ať se nachází kdekoliv na planetě, tak jsou povinny alespoň čtyřikrát denně nahlásit lokalizaci přes eh, satelitní komunikaci, musí eh, svému danému státu, pod jeho vlajkou plují, oznámit místo, kde se nachází a ten stát to musí poslat do datového centra, kde se ukládají všechny tyto zprávy a i eh, to z důvodu tedy samozřejmě bezpečnostních. Členské státy v rámci rady rozhodly tedy, že nebudou vytvářet jedno individuální datová centra, ale pověřili agenturu EMSA, aby vypracovala tento systém, vyvinula ho pro všechny státy. Zase opět je to otázka efektivního využívání finančních prostředků. A za roka půl hm, jsem na to pišný, že mohu říci, že tento systém je operativní, eh, zahájil hm, živý provoz v červnu, funguje, Norsko a Island také se účastnili a i celá řada zá, zámořských území, teritorií členských států také na tom participuje a toto datové centrum pokrývá 34 eh, států, které mají flotily. Pokrývá to vlastně 25 světové námořní flotily. A všechny, můžeme sledovat tedy všechny lodě, ať se nachází kdekoliv na planetě. A teď se dostávám k závěru. Ale e, ještě tedy LRIT. E, takže ptáme se, zdali ten systém může být užitečný i pro boj s piráty. My jsme kontaktovali EUNAFROR, tedy e, operativní síly, které měly o to velký zájem. Abych to zkrátil, 25. Eh, za, od 25. září poskytujeme operativní informace EUNAFORu, ale pouze pro ty eh, lodě, mm, které mají zvláštní povolení. Tak, aby i námořní vojenské síly tak mohly lépe plánovat eh, svoje zdroje a ochranu, kterou poskytují obchodním lodím. A ještě Eh, teď, jak je to s tím dohledem eh, u našich pobřežních vod? Máme zde směrnici o monitoringu, která eh, stanoví, že bude se vyvíjet systém eh, eh, eh, Safe SeaNet, který umožní kontrolovat pobřeží a to velice detailně i se tam ukládají informace o kargu. To znamená, když třeba nějaká loď měla nehodu, takže je to důležité, abychom věděli, jak je to s tím nákladem takové lodi, takové informace se tam také ukládají. A dále i spolupracujeme úzce s komisí a členskými státy. My jsme tento systém vyvinuli za pět let a začal fungovat v průběhu léta a nyní eh, ho dále nasazujeme, tedy to znamená instalujeme ho u všech příslušných orgánů v přístavech, eh, v těch centrech, která mají o něj zájem a budeme tam mít více než 2000 autorizovaných užitelů, uživatelů, to znamená eh, záchranná centra, pobře, nám, mm, při, přístavní organizace a podobně. To bude vlastně páteř všech našich námořních informačních systémů. Závěrem, jak vypadají naše budoucí vyhlídky? Eh, příští krok to bude vypadat tak, že budeme integrovat všechny různé námořní informační systémy a díky té integraci budeme mít nové produkty, eh, takový, taková ukázka, když třeba budeme integrovat CleanSeaNet a SafeSeaNet, tak nejenom v tom systému uvidíme ty e, stopy ropy, ale i e, budeme schopni zjistit totožnost dané lodi, daného plavidla, budeme moci identifikovat e, jen tak od stolu toho, kdo provedl znečištění a to je náš plán na rok 2010. Další, druhá otázka. Zdali tento systém dohledu, ten integrovaný systém, který teď se vyvíjí, zdali by mohl být užitečný i dalším organizacím, třeba Frontexu. Frontex je pověřen bojem s nezákonnou imigrací. Takže i oni potřebují mít systémy dohledu nad možnými trasami eh, a především nad určitými námořními hranicemi EU. Eh, takže s Frontexem jsme podepsali eh, rámcovou spolupráci a zjišťujeme, jaké máme možnosti. To tež platí pro různé tedy hm, e, e, rybářské organizace, také mají vlastní systémy monitoringu, které jsou dost nákladné podle nás. My myslíme, že jsme schopni to udělat lépe, proto podepisujeme smlouvy a uvidíme, čeho jsme schopni. Unafor, to jsem zmínil. A i eh, naše agentura přijímá celou řadu různých eh, zástupců, tedy eh, vojenského námořnictva, admirálu a uvidíme. Komise zde prosazuje integrovanou námořní politiku, kdy budeme mít polifunkční, multifunkční námořní informační systémy. Komise také i přišla s myšlenkou, že bychom měli spolupracovat úžeji s sousedními zeměmi místo předseda Tajany mm, to řekl jasně. On by rád, aby EMSA se více zapojila e, do činnosti a spolupráce se zeměmi Severní Afriky právě v oblasti námořní bezpečnosti a ochrany životního prostředí na moři. Vážení členové výboru, pane předsedo, tady bych to chtěl uzavřít. Už jsme mm, toho udělali hodně za šest let ještě nás čeká spousta práce. Doufám, že eh, určitě budete mít i možnost a čas nás navštívit v Lisabonu, našich dvě, navštívíte 200 eh, nadšených spolupracovníků a eh, naši krásnou budovu a my s velkou hrdostí vám ukázat, co i díky vám se podařilo. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Durojtere. Pro mě to bylo velice zajímavé. E, také je pro mě zajímavé podívat se tady na zadní e, stranu e, lodi, tak jak je tady v té brožurce. Myslím si, že nejprve dám slovo koordinátorům, každý bude mít tři minuty. Teď nám zbývá asi 30 minut na tuto část dnešního jednání. Já budu používat své kladívko bez eh, nelítostně, takže nejprve za EPP koordinátor. Děkuji, pane Reutře, za zajímavé projevy. Práce, kterou provádí EMSA ohledně bezpečnosti lodní a ohledně námořní bezpečnosti je důležitá, velmi významná pro členské státy. A to právě, když se jedná o znečišťování moře. S velkou pozorností jsem sledoval, že se chcete zvláště zaměřit na výcvik personálu na námořních lodích. Víme, že z třetích zemí máme takový lodní personál, který musí být dobře vzdělán, protože právě se plaví po našich mořích, ať už je to Baltické moře, Biskajské moře a není seznámen s těmi bezpečnostními předpisy. Technické předpoklady pro bezpečnost lodí jsou také důležité. Hlavně se musíme zaměřovat na přepravu nebezpečného nákladu. A z toho důvodu jsme skutečně se dohodli na tom, že naše tankery, které mají pouze jednokomorový systém, budou mít pouze určitou stanovenou dobu životnosti. A ty systémy, které jste vybudovali, jako například Clean Sea, ne, jsou významné spolupráce mezi eh, vaší institucí a národními úřady hraje rovněž velmi důležitou roli. A podaří-li se nám, abychom doprovázeli nejen ty nebezpečné náklady, jako například transporty ropy a další, ale podařilo by se nám také identifikovat ty objekty, které vypouštějí například ropu anebo odpady do moře společně s dalšími mezinárodními organizacemi, které používají například leteckou dopravu, v Německu je to DIDO, které je vybavené senzory, tak to už by byl skutečně velký pokrok. Do budoucna bude důležité také vědět, jak bude, jak bude fungovat eh, systém Galileo a jak ho můžeme zapojit do ochrany moří. To bude také mít významnou roli. Hlavně ohledně námořní bezpečnosti. Vidím, že pan eh, předseda už má kladívko v ruce, takže se ptám. Jak můžeme vše koordinovat takovým způsobem, aby národní orgány pro potírání havárií se propojili s EMZou a to tehdy, když, dejme tomu, loď na širé moři se dostane do eh, nebezpečné situace. My potřebujeme mít odpovídající kapacitu lodí, která by mohla být nasazena co nejdříve. A tato koordinace musí probíhat do budoucna ještě lépe. A děkuji vám za vaši přednášku, pane Wilmdelreuter. Děkuji, pane Kune, eh, za to, že jste si všiml toho, že už mávám kladívkem teď za skupinu SAD. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Reuteremu za zajímavou přednášku. Mám tři otázky. Za prvé, chci hovořit o znečišťování důsledku lodí a také čištěním námořních tanků. Můžeme nasadit také odpovídající technologii? Je už natolik technický vývoj pokročilý? A teď, co se týče námořníků. Je možno říci, že tady se jedná o jiný fenomén. Já jsem se podíval na stránku 3 této brožurky, která obsahuje statistiky ohledně havarií. A v poslední době se zdá, jako kdyby počet takovýchto havárií se zdvojnásobil. Ale to ještě nevypovídá nic o tom, jaká je závažnost těchto havárií, v čím to má co dočinění, také s tím, že se zhustila námořní doprava nebo s jinými příčinami. A třetí otázka. Vy jste hovořil o tom, že také zastupujete komisi, mimo jiné u uh, Evropské agentury pro námořní bezpečnost a tady vycházím z kodaňské konference a ptám se, musíme přeci udělat ještě hodně věcí pro námořní bezpečnost a to mezinárodní úrovni tak, aby produkce CO2 se podstatně snížila. Co se udělalo v tomto směru? Děkuji. Děkuji. Dvě minuty 58 sekund páčně za Alde, paní Meissnerová. Ano, děkuji za vaši přednášku, byla skutečně velmi poučná a v rámci naší frakce bych vám chtěla poděkovat. Dvě otázky. Pane předsedo, myslím si, že budu pod třemi minutami. První otázka se týká satelitních systémů. Vy jste říkal, že u satelitních systémů jste nedostali povolení od všech vlajkových států. Pokud vím, tak je 35 takovýchto států a některé chybí. Bylo by dobré, aby byly do toho zapojeny všechny státy? pro dosažení tohoto cíle. A druhá otázka jde jiným směrem. Když provádíte pozorování via satelit, tak eh, samozřejmě kontrolujete také pohyb na moři, ale dostáváte celou řadu dalších údajů. Jak to vypadá s bezpečností těchto údajů? vyhodnocujete takové informace eh, a předáváte je dál, které souvisí například se znečištěním moře? Jde o to, aby se tyto informace nedostaly do špatných rukou. Děkuji. Děkuji. Eh, pan Kram za zelené. Děkuji, děkuji vám za vaši přednášku, byla velmi zajímavá, především eh, to, co jste ho hm, řekl na téma Clean Sea služby. Velmi často se jedná také o, souhru mezi IMO a mezi EU. Pan Píček už bohužel není mezi námi, ale u IMO existují pravidla, která byla prosazena pouze eh, třemi nebo čtyřmi členskými státy EU. Bylo by dobré, abyste nám řekli, které státy ještě neprovedly nebo netransponovaly pravidla IMO do vlastních systémů. A teď jde například o čištění tankerů a znečišťování nezákonné znečišťování moře. Je to možná legální na volné moři nebo ne? Když vy objevíte přes satelitní systém takovou loď, která provádí eh, tento trestný čin, tak řekněte nám, jak vysoké jsou tresty v tomto směru. Jsou tak vysoké, aby se vůbec vyplatily? A paní Meissnerová, předřečnice, hovořila o tom, zda eh, může existovat registrace toho, že do eh, zemí nebo do moří EU skutečně budou výjíždět pouze takové lodi, které dali povolení k registraci. Je to něco podobného jako u letecké dopravy. Tam se něco takového prosadilo. Vidíte tady možnost něčeho podobného? Děkuji. Děkuji, děkuji. A pan Bandal je poslední v tomto kole otázek. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu De Reuterovi za zajímavou přednášku. Jednu otázku ohledně procesu a obsahu. Proces. Jak vypadá postup? Veškeré agentury zaujímají různá stanoviska. Například zodpovědnost pro, za pracovníky. Vy jste řekl, že jste House Consulting Komise, ale můžete nám přesně říci, pane Reutere, kde musíte skládat účty za vaši činnost? Bylo by dobré, abyste mě přesně tuto otázku zodpověděl. Druhá otázka se týká obsahu. Vy jste hovořil o inspekcích. Inspekcích na celém světě. Týká se to jak vnitřní lodní dopravy, tak námořní dopravy. My hovoříme velmi často o námořních eh, nákladních lodích Číny, které jedou do Evropy. Jak to vypadá se odpovědností takovýchto lodí, kteří vplouvají do vnitrostátních eh, lodních cest. Mohl byste říct něco ke kvalitě? Děkuji. Lodní dopravy? Takže eh, já bych byl rád, eh, kdybychom měli určitou disciplínu eh, i v těch odpovědích, čili asi 10 minut bych vám teď dal na odpovědi. Děkuji, děkuji za celou řadu těchto velice inspirativních otázek. Dovolte, abych se pokusil tedy jasným způsobem a přitom velice stručným způsobem na ně reagovat. E, ta první otázka se týkala toho, jak může EMSA pomáhat pobřežním státům, e, u jejichž e, pobřeží došlo k námořním haváriím. To byla otázka pana Kůna. Chtěl bych zdůraznit, že EMSA není nějakým strážcem ehm, evropského pobřeží. To je úkol pro jednotlivé členské státy, které provádějí operativní zásahy podél pobřeží eh, svých zemí. Eh, EMSA dává k dispozici společné nástroje, tak aby tyto pobřežní hlídky v jednotlivých členských státech mohly tyto nástroje využít. To například proto, aby zjistili, jaký náklad převáží daná loď a tak dále. Já jsem se o tom nezmínil, ale my máme také systém eh, týkající se chemických látek, to znamená, pokud se jedná o tanker, který převáží nějakou chemickou látku, tak eh, i když zjistíte, Ehm, e, o jakou chemickou látku se jedná. Velice často ta pobřežní hlídka neví, jaké má vlastnosti takováto látka, čili my využíváme systému, který nám umožňuje propojit tu danou pobřežní hlídku s firmou, která vyrábí danou chemikálii a dostane okamžitě od nich informace, jak se má chovat v případě Eh, této chemikálie. Jinými slovy, opět to znamená, že tito lidé mohou pracovat daleko efektivněji. Eh, to jediné, co my skutečně operativně děláme, je ta reakce na eh, ropné skvrny. Řada z vás se mě ptala na to, čemu říkáme Clean Sea Net. Je to systém, který láká hodně pozornosti otázka byla o tom, eh, Kolik eh, již bylo organizovaných řízení, eh, žalob, je třeba si říci, že některé ty žaloby jsou velice efektivní. Je nebezpečné Eh, jmenovat eh, některé země, ale chtěl bych říci, že existuje jeden státní zástupce v Brestu ve Francii, je to člověk velice odvážný a ten, eh, jestliže tedy máme ze satelitu identifikováno nějaké, nějaké znečištění, tak potom se provede verifikace pomocí letadla, potom řekneme ano, jedná se o takové takové znečištění. Otázka, jestli to stačí žalobci pro to, aby zahájil Eh, šetření. A v několika případech u tohoto konkrétního eh, státního zástupce skutečně se eh, podařilo dosáhnout toho, že museli zaplatit poměrně vysoké pokuty 400 tisíc eur a tak dále. Ale i v Černém moři jsme byli schopni zaznamenat takovéto případy. Eh, nedošlo k začení, ale opět byli tito lidé nuceni zaplatit pokutu. Ta, ty žaloby potom se organizují pochopitelně různým způsobem v různých členských státech. Eh, v některých jurisdikcích eh, je potřeba schromáždit více důkazů. Chtějí vědět, kdo konkrétně na lodi například otevřel ten ventil a tak dále. Čili potom je velice obtížné takového člověka úspěšně eh, obžalovat, ale to není věcí EMZY. Nám, naším úkolem je poskytnout nástroje, které umožní identifikaci eh, daného znečištění a také znečišťovatele. Ale já bych velice rád eh, vstoupil do diskuse se státními zástupci v členských státech, s komisí, protože toto sice nespadá pod eh, náš mandát, ale myslím si, že je skutečně potřeba, aby komise a tito státní zástupci se sešli u jednoho stolu tak, aby mohli eh, se dohodnout na tom, co je potřeba v této oblasti dále udělat, abychom byli efektivnější v tom postihu. Další otázka se potom týkala toho, proč došlo vlastně v období 2004 až 2008 k nárůstu eh, výskytu e, těchto případů. Myslím si, že jediná odpověď je asi taková, že v té době e, velice vzrostl objem národní e, námořní dopravy. V té době bylo velice obtížné sehnat skutečně kompetentní námořníky, posádky těchto lodí. A myslím si, že právě v té době jsme zaznamenali tento nárůst, který byl způsoben hlavně lidským faktorem. Měli jsme například eh, problémy s, eh, s se strojovnou, velice často ve strojovně vlastně nikdo není, je to všechno automatizované. Ehm, je třeba ale říci, že nedošlo k žádné eh, velké katastrofě nebo havárii v té době, ale k faktickému nárůstu výskytu Eh, došlo. Co se týče eh, emisí CO2 a také síry, to je oblast mimořádně důležitá. Eh, v Evropě jsme už udělali skutečně to hodně, co se týče snížení emisí ze silniční dopravy, z elektráren a tak dále. Velkých lodí se to zatím netýkalo, toto je globální trh, čili měl by se tomu věnovat IMO, ale IMO zatím jednala velice pomalu. Ale IMO teď je pod velkým tlakem, aby v tom něco udělala. Určitá opatření již byla přijata, ale zase ta doba implementace i nadále je velice zlouhavá. Co se týče severní eh, eh, Evropy, tam eh, existují ambicioznější normy upravující znečištění, znečištění hlavně sírou, protože e, to palivo, které se používá na lodích, e, obsahuje velké množství síry. Eh, čím více na pevnině máme čistých paliv, tak tím více se zdá, že eh, právě těch splodin, včetně síry, se dostává do eh, oblasti námořní, právě kde se jedná většinou o rezidua. Nemohu teď tady podrobněji se tomu dále věnovat, ale chtěl bych jenom říci, že my jako interní konzultanti, jako organizace se snažíme v této věci nějakým způsobem pomáhat všem těm, kteří toto mají na starosti. Eh, pan Meissner, paní Meissner se ptala na eh, piráctví. Eh, byl jsem rád, že jste se na to zeptala. Velice rád to objasním. 25. září, to znamená vlastně před dvěma týdny, jsme vyslali všem členským státům určitý signál, kdy jsme jim řekli, že nejsme schopni Uniforu poskytovat technické informace pokud nebude mít k tomu vaše povolení. Většina členských států na to reagovala okamžitě během jednoho nebo dvou dnů. A A e, u těchto členských států e, teď můžeme tedy poskytovat tyto informace i vojenským složkám a já jsem přesvědčen, že i ostatní členské státy, až si to rozmyslí, že i oni nám dají toto povolení, abychom tyto e, informace poskytovali. Ale musíme s nimi hovořit s každým na individuální bázi. Co se týče ochrany dat, to je další oblast určitých obav. Veškerá výměna dat eh, se odehrává mezi autorizovanými uživateli členských států a EMZY. Co se týče Clean tady žádný eh, problém není, protože počet uživatelů je poměrně limitovaný. Co se týče Safe tam jsem se zmínil, že máme v současné době více než 2000 autorizovaných uživatelů a ti musí dodržovat disciplínu, tak aby nedošlo eh, k, k tomu, že tyto údaje se dostanou do rukou neautorizovaných eh, uživatelů. Je to tedy na nich. Co se týče vztahu mezi eh, IMO a eh, Evropskou komisí, tedy těmi, kteří vypracovávají předpisy, komise vlastně převádí všechna pravidla IMO do právních předpisů Evropské unie. Myslím si, že nic eh, neuniklo, že všechny tyto věci jsou transponovány do evropských právních předpisů, někdy se k tomu přidávají ještě další e, ustanovení. Pan Kramer se ptal na tu úmluvu týkající se e, e, znečištění. Eh, vy, víte, že eh, na otevřených mořích eh, je možné vyčerpávat určité eh, množství ropy, ale v žádném případě to není povoleno v pobřežních vodách. V zásadě to znamená, že v pobřežních vodách, to znamená, to jsou ty zóny, které my také monitorujeme v rámci Clean Sea Netu, to znamená, tady se nesmí odčerpávat do moře nic, co má viditelnou složku ropy. E, protože e, i malé množství e, ropy je okamžitě detekováno. Já si myslím, že už jsem vlastně odpověděl na všechno. Ne, ještě ta nejobtížnější otázka. A také ta otázka trestu. Všechno musí jít přes předsedu. Všechno musí jít přes předsedu. <laughs> protože jinak tady bude absolutní anarchie, když budeme všichni křičet, jak se nám zlíbí. Co se týče toho penalizování, to pochopitelně je na rozhodnutí soudce, který řeší daný případ, ale my jsme přijali určitá pravidla týkající se trestního postihu a sankcí Eh, v případě znečištění ze strany lodí, čili ty postihy nejsou harmonizované, ale právní předpisy nám umožňují eh, to, že například ti, kteří eh, jsou zodpovědní za znečištění, třeba protože odčerpávají ropu, že mohou být postiženy nejen administrativními sankcemi, ale dokonce i trestním postihem. A to ve všech členských státech. Takže eh, například eh, někdo, kdo dá instrukci eh, kapitánu své lodi, aby očerpával ropu do moře, takový člověk může skončit ve vězení. Teď bych rád odvážně se věnoval i té otázce, komu vlastně se zodpovídáme. Můj šéf je administrativní eh, rada naší agentury, to znamená ta rada, ve které zasedají všichni, všechny členské státy a kde má také delegované zástupce komise. <clears throat> To je také tento, tato komise, tato rada, board, eh, v podstatě rozhoduje o všech věcech, může také schvalovat nebo neschvalovat náš program, rozpočet a tak dále. Kromě toho, eh, ani Evropský parlament eh, není příliš stydlivý v těchto otázkách. I, oni, i parlament se na nás obrací s eh, žádostí o vysvětlení určitých například položek v rozpočtu a tak dále. Parlament nám může klást také odborné otázky a také to dělá, ať už ve vašem výboru nebo ve výboru pro rozpočet. Eh, kromě toho také Evropský účetní dvůr také eh, přeskoumává veškerou činnost naší agentury. Každý rok nás navštívují zástupci tohoto účetního dvora, zůstávají u nás několik týdnů a musím říci, že skutečně obrátí každý kámen, aby se podívali, co se pod ním skrývá. Takže eh, si myslím, že máme poměrně značnou kontrolu, které jsme vystaveny a taky to tak má být. A, a Otázka kvality ocely v Číně? Myslím si, že i v námořním sektoru toto představovalo určitý problém, hlavně v tom období 2006-2007, ještě v roce 2008, protože eh, v té době eh, vzniklo, se vyrábělo tolik nových lodí, bylo tolik zakázek na nové lodě, že každý ocelář v Číně v podstatě se stal jakýmsi dokem. Přičemž doky, pravé doky byly rezervované na dva, tři roky a kdokoliv vyráběl ocel, řekl, my jsme vlastně taky takový dok a my také tady můžeme stavět lodi třeba někde na řece. Vzhledem k tomu, že existovala tedy omezená e, kapacita, tak byly daleko aktivnější v oblasti říční dopravy než e, v oblasti námořní dopravy, ale i my jsme se setkali s několika případy a proto bylo tak důležité, aby ta klasifikační společnost skutečně fungovala tak, jak měla, tak abychom my mohli vynakládat tlak na inspektory. Je pravda, že jsme se sešli s určitými praxemi, e, Eh, protože je potřeba si uvědomit, že ani ty klasifikační eh, orgány neměly dostatečné množství eh, pracovníků v té době, právě kvůli tomu, že bylo těch zakázek tolik. Ale musím říci, že by se jednalo, myslím si, že ne, se nejedná o nějakou načasovanou bombu. Myslím si, že nemůžeme hovořit o něčem, co by kvalitou neodpovídalo tomu, co je potřeba. <clears throat> myslím si, Eh, že bohužel tedy již eh, jsme vyčerpali ten čas. Eh, myslím si, že by měli mít ještě možnost položit otázky ti, kteří požádali o slovo, ale už nepřidám na ten seznam ani jednoho člověka. Další je pan, pan Padí, paní Vlasto a pak pan Bialben, pan Pascal a pak ještě několik men a to je všechno, protože jinak eh, eh, budeme věnovat celé dopoledne těmto otázkám. Děkuji, pane předsedo. Jenom stručně. Pane ředitele, vy jste se zmínil o inspekci plavidel. A já jsem zpravodajkou textu, která se týká kontrolou státu vlajky. Jde o to, aby došlo k větší inspekci lodí, ať už je to v přístavu anebo během plavby. My máme k dispozici relativně dobrou databázi a navrhli jsme, aby pro každou loď byl navržen takzvaný rizikový profil a aby tato inspekce byla prováděna právě Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost. Tady tento systém si vyžaduje skutečně určitou databázi, která by obsahovala profil lodí a zároveň také historii inspekcí. Tento profil vypracujete asi vy. Agentura vypracovala systém, který se nazývá Ktektis 2. Tento systém by měl být interaktivní s další databází, eh, v Paříži. Eh, pane řediteli, ptám se vás, můžete nám říct, jak postupuje uvádění eh, tohoto systému do provozu, kolik času si ještě vyžádá a bude to také informatická platforma, která nám poskytne určité informace o lodích a jakož i o jejich profilu rizika. Děkuji. Um, pan Belba, máte mi, uh, minutu. Děkuji, děkuji pane předsedo. Chtěl bych uh, poděkovat také panu Derojtrovi za jeho vysvětlení. Mám dvě konkrétní otázky. Hovořil jste o lodích, které bojují se znečištěním. Řekl jste, že takových lodí je 16, řekl jste, že do konce roku byste měli podepsat dvě další smlouvy. Jedna se týká lodi v Biskajském zálivu. Eh, mě by zajímalo, kde se bude nacházet eh, tato loď eh, konkrétně a za druhé by mě zajímalo, jaké jsou náklady spojené s, s provozováním těchto 16 lodí plus těch dvou, které by měly se přidat ještě k této flotile do konce roku. A jak e, často e, zasahují. Co se týče programu Atalanta, já jsem bohužel již si dvakrát na půdě parlamentu stěžovala e, na problémy s piráctvím a také jsem hovořila o nedostatečné ochraně pro rybářské lodě. V současné době Eh, je jedna loď, která pochází přímo z mého města, eh, která se stala rukojmím Pirátů a já bych se chtěla zeptat, jak tento systém eh, má fungovat, aby skutečně jste mohli efektivně bojovat s pirátstvím. Španělská vláda zatím nám žádné odpovědi na tyto otázky nedala a proto bych byla ráda, kdybychom mohli skutečně mít k dispozici efektivnější způsob boje proti právům. Pan Depasko, děkuji. Děkuji. Děkuji. Vy víte, že má politická aktivita se soustředuje právě na tuto oblast. Já jsem byl při vypracovávání klasifikace, jakož i při vypracovávání odpovídající směrnice. Mám několik konkrétních otázek. Stejnou otázku jako paní Bilbao. Nová smlouva o Biskajském zálivu, jak rozděluje kompetence, kterých lodí se týká a e, na jakou dobu bude platit tato smlouva. Za druhé, vy jste řekl, že jste nabídli své služby pro boj proti pirátství. Některé státy řekly ano, ostatní ještě váhají. Španělsko se kopilo tohoto návrhu a nabídlo informace. A za třetí, v rámci boje proti znečišťování moří jste řekl, že se předpokládá se eh, s sankcemi. Jak to vypadá kdy se jedná o těžkou nedbalost, v jakém směru je schopen dělat tento systém rozdíl mezi eh, lehkými a mezi závažnými přečiny. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně. Chci se zabývat jedním bodem ve vaší zprávě a to, že bychom se v budoucnu měli snažit nabízet pokud možno integrované systémy. Hovořili jsme o spolupráci mimo jiné s agenturou Frontex, protože ta se zabývá nelegální přistěhovalectvím. To je něco, co jsem tady chtěl zdůraznit protože jsem chtěl poukázat na dramatickou situaci, která si žádá rychlé řešení tak, aby jsme se vrátili k normálu. Možná, že by bylo dobré, abychom uzavřeli určitou dohodu, která by nám umožnila takovýto postup. Vidím, že tady existuje celá řada agentur, které by měly pracovat racionálně a jde, zapotři, jde o to, aby se skutečně racionálně spolupracovalo mezi jednotlivými agenturami, aby byly zapojeny veškeré státy, tak jak o tom hovořil pan komisař. Děkuji, děkuji, jsem eh, velice vděčný. Ehm, eh, v těm, eh, že jsem vám vděčný za to, že jste mluvil všichni stručně. Pan Uvias je poslední. Děkuji, pane předsedo, stručně. Rád bych se dověděl něco bližšího, zda akce agentury má spíše preventivní charakter, anebo zda se zaměřuje o, na dekontaminaci již zamořených území. Existují tady určité právní, normativní problémy. Pan kolega Kramer o tom hovořil, jak e, by mělo vypadat rozdělení kompetencí. Jaké problémy má agentura v tomto směru? A ještě jeden bod. Existují různé tematické oblasti, Například eh, existuje možnost definice námořních evropských oblastí. Existují již určité regionální snahy, jako například v souvislosti s Korzikou. Existují také výsostné vody mezi Francií a mezi Itálií, které upravují například námořní dopravu, nákladní dopravu. Bylo by dobré, abychom e, měli nějaké jednotné úpravy. Možná, že bychom do toho mohli zapojit i jiné členské státy a říci, že v takovýchto eh, vodách se provázují nebezpečné aktivity. Děkuji pane Ugiasa. Děkuji pane Dorojte a byl byste tak hodný a odpovídal skutečně stručně a jsem přesvědčen, že pokud nejde na některé otázky, na které nebudeme mít čas, abyste odpověděl, takže potom jim to uh, pošlete písemně. Kolik mám času? Dvě minuty, říká pan předseda. Uh, tedy uh, nejprve k té databázi. Eh, ty systémy by měly eh, být eh, připravené v lednu 2011. Ehm, ehm, myslím si, že tady ten harmonogram skutečně dodržíme. Potom otázka pana Baskala. ty nové lodě, které se přidají k té flotile, by měly být tedy ve Finském zálivu a v Biskajském zálivu. teď jsme vydali ehm, jsme vyhlásili soutěž eh, k této otázce, čili zatím nemohu říci přesně, kde tyto lodě budou, ale eh, pouze jsme označili oblast, kde by tyto lodi eh, měly být. Ehm, co se týče toho celého systému, ten, který je ten rozpočet je 22 milionů, to se týká toho systému, který je na bázi satelitu a který má na starosti boj se s nečištěním. To všechno platí Nizozemsko. Eh, jestli už došlo k nějakým intervencím, ano, ano, třikrát tyto lodě zasahovaly, eh, jednou také ve Španělsku eh, ta operace Atalanta proti pirátství, jestli už Španělsko na to reagovalo, já to z paměti nevím, budu si to muset eh, zkontrolovat, ale jsem přesvědčen, že Španělsko bude podporovat tuto koncepci boje s pirátstvím Eh, jestli může Sea net eh, rozlišit eh, nejrůznější úroveň nedbalosti. Odpověď na to je ne. Pochopitelně, že satelit nám dává určité informace o tom, jestli se jedná o velkou ropnou skvrnu nebo o malou, ale ty indikace nebo ta verifikace kterou, potom, kterou provádí pomocí helikopter nebo lodí, to potom je to důležité a ten, eh, ty důkazy pro soudní eh, čin. Otázka nelegální imigrace a spolupráce s Frontexem je potřeba, abyste měli na paměti, že my pouze poskytujeme data vztahující se k námořní dopravě, eh, na to jsme odborníky, ale nemáme na starosti imigrační politiku Eh, čili nám jde o to, abychom se stali jakýmsi základním poskytovatelem eh, jakýchsi informací o tom, jak vypadá situace na mořích. Co se týče eh, teritoriálních vod a těch různých konfliktů mezi jednotlivými členskými státy, to je také věc, do které vůbec nezasahujeme. Pokud se jedná o eh, vody, které patří eh, členským státům, tak v pořádku, ale nám, my nezasahujeme do toho, jestli se jedná o členský stát A nebo B. Děkuji. Děkuji, pane de Derojtem. Já bych chtěl říci, že pokud poslanci mají další otázky, tak prosím formulujte je písemně písemně a pan de Reuter se určitě vám na ně odpoví. Pošlete to do EMSy, já sám mám s tím zkušenosti. EMSA eh, eh, skutečně spolupracuje velice dobře, bohužel nemáme už teď čas, chtěl bych ještě jednou eh, vám poděkovat za to, že jste mezi nás přišel, že jste nám vysvětlil, jaké úkoly má EMSA. Přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci v budoucnosti. Eh, pan de Reuter říká, že bude potřebovat podporu tohoto výboru a pan předseda říká ano, zcela určitě této podpory se vám dostane, protože si uvědomujeme, eh, co všechno děláte. Myslím si, že jsme velice proaktivní a eh, musím říci, že v minulosti jsme byli kritizováni za to, že jsme dopustili některé ty havárie teď eh, pochopitelně bych ještě chtěl zopakovat, že všichni jsme zváni, abychom navštívili EMSu, takže i o tom můžete uvažovat. Děkuji ještě jednou, děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Um, teď si uděláme dvouminutovou eh, přestávku, ale skutečně pouze dvouminutovou.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 Kolegové, prosím, posaďte se, abychom mohli opět začít, protože máme trochu sklus. A dnes dopoledne ještě nás čekají tři výměny názorů o třech projektech. První z nich je Výměna názorů eh, s koordinátorem ten pro prioritní projekt eh, číslo 3, pan Davignon, mhm. kterého zde vítám. Pan Davignon, máte slovo asi 10 minut, možná o trochu více, ale 10 minut si myslím, že by bylo vhodné, abychom měli čas na otázky. Prosím, pane Davignon. Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že ani nebudu mluvit 10 minut. A hm, budu se skutečně snažit to dodržet. Zde v parlamentu Mm, máte zprávu, kterou jsem vyhotovil eh, právě eh, proto, abych po pěti letech eh, zhodnotil prioritní projekt číslo 3, který, jak víte, se skládá ze dvou koridorů mezi Francií a Španělskem a druhý koridor je mezi Španělskem a Portugalskem. Takže Eh, po pěti letech, když člověk vyhotoví zprávu a především, když má někdo tu výsadu, že může eh, předat štafetu novému koordinátoru parl, panu Sekimu, tak eh, nebudu sice hovořit o detailech událostí, ale zde bych chtěl říci, že první závěr, který z toho lze vyvodit, z této pětileté činnosti, v roli koordinátora, facilitátora mezi veřejnoprávními orgány, státními orgány, soukromými subjekty, správci sítí a komisí Evropské unie. Takže jaké závěry z toho mohu vyvodit? První je úplně pozitivní a to je, že je nutné realizovat tento prioritní projekt a to platí dnes více než v minulosti a to z jednoduchého důvodu. A to, že mezi Francií a Španělskem eh, se hromadí problémy na trase, to je jasné, to je logické. Za druhé, i ekologické aspekty dnes mají větší význam než včera, protože je zřejmé, že e, železniční spojení je nedostačující jak pro e, dopravu osobní a možná ještě více pro dopravu nákladní, protože e, se tom rozvinuli eh, přístavy, které potřebují propojení s, s vnitrozemím. Takže první závěr je, že tento projekt má větší význam dnes než v minulosti. Druhý závěr, který také není asi žádným překvapením, je zde sklus. Ve velkých projektech je to většinou tak, je tam sklus, takže zde to není nějaké konstatování, které by nás mělo pohroužit do pesimismu, ale je třeba spíše pochopit důvody tohoto skluzu. A tyto důvody, tak jak jsem to i popsal ve zprávě, jsou zhruba tři. Nejprve je zde problém, který je čistě technického rázu, a to znamená, že aby bylo možné Eh, vytvořit vysokorychlostní spojení, tak je třeba tvořit eh, hlouby tunely, je třeba dělat obchvaty kolem měst, znamená to další infrastrukturu a další povolení. A ono vždycky to není tak snadné, protože každý stát má svá pravidla, která je třeba respektovat a dělat eh, konzultace a různá připomínková řízení a samozřejmě eh, ty eh, správní překážky nejsou stejné na obou stranách, ale jsou tam. A druhý závěr, který je důležitý pro mm, budoucích pět let, které stojí před námi, je, že je třeba skombinovat národní priority s přeshraniční prioritou jste? A já myslím, že všichni hned pochopili, v čem je problém. Samozřejmě, každý stát, každá vláda především se snaží eh, zlepšit vlastní vnitrostátní infrastrukturu a tolik jí nezajímá, jaké to bude mít dopady na přeshraniční infrastrukturu. Tudíž doporučení eh, v této zprávě jasně říká, že pokud nelze sladit eh, priority, národní priority eh, s evropskou prioritou, tak eh, ty problémy budou přetrvávat, protože vybudovat mm, mm, přeshraniční infrastrukturu za pomoci Evropské unie a říci, ano, tady již nebudou problémy, nebudou zácpy, ale budou na těch obou koncích, tak asi mm, pokud, tedy v těch dvou státech sousedních, tak mm, to potom se problém nevyřeší. A to je druhý závěr, nebo druhá příčina, která mě vede k určitým úvahám a návrhům, protože je třeba, třeba ta struktura, která spojuje e, ty francouzské a španělské orgány nebo španělské a portugalské orgány pro, ten, pro tu druhou trasu, tak zde této, tyto struktury, tyto organizace budou muset se zamyslet nad celou infrastrukturou od začátku do konce a ne pouze na tu infrastrukturu, kterou se považovat za přeshraniční je třeba prioritně zjistit, jaké jsou překážky, jak je překonat a podívat se na to eh, reálně, ne nějak abstraktně. A dnes eh, eh, je to trochu vágní všechno. Tyto priority nejsou dost jasně dány. A to znamená asi i změnu metod na straně státu, vlád, tak abychom měli takovou strukturu, E, e, které se bude i zúčastnit koordinátor, tak aby koordinátor mohl sehrát svoji roli a potom i vyhotovit zprávu o správném vynaložení finančních prostředků. Třetí problém, třetí velký problém se týká toho, že je třeba zanalizovat, co lze učinit se stávající sítí, dříve než se vrhneme do nových sítí. To je otázka zdravého rozumu. Třeba, eh, eh, třeba to bude znamenat určitý sklus, ale je třeba nejprve zjistit, čeho je schopná ta stávající síť. A, mm, a pokud a zde, pardon, opět je to eh, dost nejasné na straně těch států, protože ty státy spíše říkají, že eh, jejich kompetence se týká pouze nových projektů a ne té stávající infrastruktury. A zde opět eh, navrhuji, abychom diskutovali o celé této otázce a to, aby se o tom jednalo v rámci těch organizací, těch struktur, které zde navrhuji. Dále Zde existuje čtvrtý takový podbod, poloviční bod, a to i vyplynulo z ostatních zpráv. A pan Vin je facilitátor, koordinátor pro eh, eh, pro eh, tedy ty technologie, signalizační technologie a tak dále, takže i on by měl se zapojit do těchto diskuzí, protože je třeba zde Eh, garantovat, aby ta obecná doporučení, která se týkají interoperability, aby to také bylo zohleděno v této diskuzi. Eh, eh, a proto je třeba spolupracovat s panem Vinkem. A já myslím, že to půjde snadno. A poslední taková úvaha, pane předsedo, nebo první z dvou posledních úvah. A zde vám říkám, jaká je stávající situace. A ten stav je takový, že mm, ta přípravná fáze, ty přípravné práce, když se mm, připravují ty přeshraniční infrastruktury, tak eh, ty přípravné práce jsou na tom lépe ve Španělsku než ve Francii. Tak to prostě vypadá. A stejně tak mm, i to platí pro tu trasu mezi Španělskem a Portugalskem, i když samozřejmě stávající hospodářská krize i vnáší určitou nejistotu do těch národních programů. To znamená, vnáší to určitou nejistotu, pokud je o tu národní účast na těchto koridorech. To je první věc. A druhá důležitá věc, která se týká budoucího financování, je, že když se podíváme na všechny nástroje, které používají tyto dvě země, tak zde ve, různé projekty ve Francii byly eh, eh, předmětem eh, lepšího způsobu financování Eh, pardon, ne, ve Španělsku ty projekty byly lépe financovány než ve Francii, takže proto ve Španělsku jsou v, před Francií, jsou vpředu. Závěrem, pane předsedo, za prvé, eh, je to více než kdy jindy prioritní projekt, za druhé. A proto, aby zůstal prioritou, tak je třeba, aby došlo k velkému pokroku v dohledné budoucnosti a to s tím, že je třeba vzít do úvahy i e, tu změnu ve fungování koordinace mezi Francouzi, Španěli na straně jedné, potom Španěli a Portugalci u toho druhého projektu, protože zde e, komise bude muset asi někdy v prvním pololetí příštího roku e, předložit nový návrh Eh, který se týká těchto prioritních projektů. A je zcela zřejmé, že ten finanční problém eh, je tedy eh, problém, který by se tam měl řešit a je zcela logické, aby byly financovány ty mm, projekty, kde existuje již dost velký pokrok, rozpracovanost a kde nejsou principiální problémy. Proto nás čeká velká práce. Pan Seky je si toho dobře vědom. Určitě se na to vrhne s velkým talentem a v dobré náladě. A já bych chtěl poděkovat parlamentu, že mě vyslechl a, v tom, a chtěl bych popřát panu Sekimu hodně úspěchu při realizaci tohoto krásného projektu. Děkuji, pane předsedo. Well, thank you. Děkuji, děkuji, pane Davňone. Eh, Těšíme se na eh, jednak expertní znalosti pana Sakela, také na jeho humor. Teď pan Pasqua za EPP. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Davignone, děkuji za vykonanou práci. Myslím si, že to je eh, vlastně eh, co eh, může vás naplnit hrdostí, že jste vykonali takovou dobrou práci a my vám za parlament za to děkujeme, protože víme, že jste to udělal dobře. A je škoda, že ta vaše dobrá práce a ty vaše dobré úmysly eh, zde tedy, nebo nemají to echo, jak by měli mít. Já to se říkám eh, zcela zvořile, ale je třeba si to říci natvrdo. Eh, do budoucna je neomluvitelné, nemožné, aby pan Sači eh, také tedy zde eh, um, opakoval to, co jste řekl vy, že musíme plnit ten evropský sen eh, jednotného nějakého eh, projektu, ale teď my máme jednotný trh, takže to je úplně jasné. A zde ten projekt číslo 3 má jasné trasy. jednotu portugalskou, která nemá velké problémy, tam jsou docela vpředu, o to není pochyb. A mm, došlo tedy k určitým problémům v době voleb, kdy mm, probíhaly takové dost velké diskuze, a to zcela legitimní diskuze mezi politickými stranami v Portugalsku, zdali to je priorita, má to být priorita nebo ne. Naštěstí se to všechno vyjasnilo a e, v, mm, v Portugalsku e, jasně budou pokračovat s tímto projektem a je zcela proveditelný tam. Ale na druhé straně, druhá strana mince, ta je velice negativní, to je e, Francie Španělsko. Já, my to tady e, říkáme, e, zde my musíme poděkovat eh, Francii velice, protože se snaží pomáhat eh, Španělsku ve všem možném, jako je například terorismu. To je eh, bezprecedentní spolupráce, takže zde jsou vztahy velice přátelské. To musím kvitovat, ale neříkám to totéž, neříkám tež na adresu těch zájmů na obou stranách, pokud jde o Pyreneje, protože Španělsko nechce, aby Evropa skončila v Pyrenejích. To je přece společný projekt. A já to, hm, vy jste to řekl, dobře jste to řekl, Španělsko plní svoje povinnosti a jde vpřed, i na to vyčlenuje prostředky a to hm, veškeré prostředky, které jsou nezbytné, hm, práce probíhají a já si myslím, že zde chybí určitý zájem na straně Francie. Francie asi má jiné zájmy, priority, ale tak to je, to je realita je nutné překonat tyto problémy, protože tento projekt to není eh, projekt španělský, to je zásadní evropský projekt a pro nás je to zásadní. A já si myslím, že i pro Portugalsko to je další zpřátelená země, bratrská země. A mhm, takže je třeba mít eh, možnost eh, rychle, eh, naléhavě a jako rychle, urychleně a snadno přejíždět přes Pyreneje, ať se to týká cestujících či nákladů. A protože zde my musíme mít ty možnosti konkurovat a proto je to nezbytné, nutné. To musíme udělat. A já proto chci poděkovat Eh, za to, že jste nastolil tento problém tak jasně, jste ho sformuloval. Tak to vypadá realita. Ústřední problém tohoto eh, projektu je to, že to musí být přeshraniční. Jak jsem řekl, Španělsko splnilo své povinnosti a já si myslím, že Francie má a určitě to udělá, také musí eh, také splnit Eh, svoje závazky a možná eh, větší rychlostí, protože to je projekt, který je zajímavý pro celou Evropu, nejenom pro moji zemi. Děkuji. Děkuji, děkuji pane Alkedroj. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu předsedovi a panu Davignonovi. Děkuji za vaši přednášku a za vaši práci vykonanou v posledních pěti letech. Jedna obecná otázka. Hovořil jste o některých potížích a zdůraznil jste, že je zapotřebí dobré koordinace, která je klíčem pro dosažení pokroku. Po pěti letech práce Možná, že by bylo dobré, abyste nám řekl, zda jako koordinátor máte dostatek nátlakových prostředků na to, abyste donutili některé subjekty k pokroku. Potřebujete k tomu určité nástroje, ať už jsou to rozpočtové nebo nástroje jiného charakteru, které byste použil proto, aby ten postup byl účinný a rychlý? Řekl jste, že e, různé projekty postupují různou rychlostí. Jak je možné je navzájem skoordinovat? Děkuji. Paní Bilbao za Alde. Děkuji. Já děkuji panu Davignonovi za vykonanou práci. Já sleduji s velkým zájmem tento prioritní projekt číslo 3, protože žiju, žiju v kraji, v regionu, e, tedy v Baskicku, kde se právě buduje tento projekt a proto já znám ty problémy, které jsme měli v minulosti a které ještě máme teď, eh, protože eh, pro baskické orgány vždy tento projekt byl významný a bude významný, protože to znamená spojení s Evropou a proto dáváme velkou prioritu tomuto projektu, který ve finále eh, i mm, přechází přes hranice, takže je to přeshraniční evropský projekt. Známe problémy, potíže a mm, i víme, že, eh, před, eh, že pan Sarkozy, prezident francouzské vlády, pověřil eh, vypracováním zprávy, aby zjistil, v čem je problém a jaké existují ty problémy mezi tedy na straně ekologů a starostů a proč se nebuduje tato trasa. Jak jsem řekla, on si nechal vypracovat zprávu. Já bych chtěla vědět, Co si myslíte, že se může stát, eh, když ta zpráva, kterou si nechal vypracovat francouzský prezident, eh, vyzní negativně pro tento evropský projekt? To znamená, že pokud by závěr byl, že ta stávající trasa, která teď existuje, že by se mohla vylepšit a že by stačila pro eh, pokrytí potřeb Francie a tudíž hm, vlastně Eh, jak, eh, jak eh, vlastně tím by splnili tu svoji část tohoto projektu. Já bych nebyla pro, já si myslím, že ten projekt je třeba vybudovat a já bych ale chtěla vědět, jaký je váš názor a co bychom pak mohli učinit my zde z Evropy. Děkuji. Děkuji, pane Dalem. Děkuji. Děkuji za vaši snahu, také za vaše trpělivost a za vaše diplomatické schopnosti. Já jsem se podíval také na jiná stanoviska, na určité zprávy a víme, že je tady jedno, jedna červená niť, která se jimi táhne a to je těžkost, těžkost, těžkopádnost těchto projektů. Proč jste se nerozhodli říci v poslední zprávě, no, učinil jsem všechno, co bylo v mých silách, ale nic z toho nebylo. No, nebo nic z toho nebude. Proč jste se k tomu nerozhodl? Děkuji. Pan Kramer za zelené. Já mám také jednu obecnou poznámku. V pátek jsme dostali zprávy koordinátorů a dnes o nich máme diskutovat. Já jsem učitelem a nevím, kdo vše, kdo všichni byli schopni si tyto zprávy přečíst, protože některé byly pouze v angličtině nebo ve francouzštině. Bylo by dobré, aby jsme vždycky měli zprávy s tří nebo čtyř týdenním předstihem, abychom je mohli podrobně prostudovat a nebyli odkázáni pouze na tyto přednesy. To byla první poznámka. A druhá, Musíme si ptát, co je lepší, zda holub v hrsti nebo špaček na střeše. 15 let hovoříme o investicích 12,5 miliard ale nemáme žádný dopravně politický úspěch. A zda nám pomůže projekt, který bude ukončen za 30 nebo 40 let, to je ve hvězdách. V každém případě musíme se smířit s těmi penězmi, které máme a těch peněz je vždycky málo, ale musíme udělat vše pro to, aby se zlepšily životní podmínky. Co se týče Francie a Španělska, tak tady si vzpomínám na to, že až do eh, k Pyrenejím vybudovali Španělé dálnici nebo rychlostní silnici a tam také skončila. To je negativní příklad, který by se neměl opakovat. A bylo řečeno, že peníze budou k dispozici pouze tehdy, budou-li existovat bilaterální smlouvy o financování. A tudíž má otázka. Existují pro přeshraniční situace v Pirenejích bilaterální dohody mezi Španělskem a Francií? Existuje nějaké ustanovení například o tom, jak se bude jak se bude stavět. Říkalo se, že tunely jsou eh, hodně nebezpečné kvůli nebezpečí terorismu. A třetí otázka. Eh, to jsou nádraží TGV. Ve eh, Francii je jich asi deset, ale některá nádraží jsou skutečně takzvaně na zelené louce, jako například v městě Tours a jak to bude vypadat prostě e, s jejich dopravní dostupností, protože některé tyto nádraží e, jsou dostupné pouze autem, takže by bylo vhodné v rámci anebo v zájmu také cestujících e, také se zasadit pro lepší dostupnost. To Děkuji. Eh, Michael, to bylo poslední. Eh, pane Davňole, já bych tomu dodal jenom jednu věc, a sice, že eh, členové tohoto výboru <clears throat> skutečně se domnívají, že většina těch problémů je na francouzské straně hranic <clears throat> spíš než na té straně španělské. Ostatně i vy jste se o tom zmínil. Mě by ale zajímalo, Eh, jestli ty problémy, které souvisejí s tímto projektem a s tímto koridorem, jestli toto je problém eh, národní, nebo jestli je to nějaký ten starý problém eh, železnic, kdy vždy se dozvíte devět důvodů, proč něco se nedá udělat, místo toho, abyste se dozvěděl jeden jediný důvod, proč by se to dalo udělat. Čili je to skutečně národní problém, nebo je to problém, který je starý a který se týká všech železnic. Takže, pane Davignone, teď máte možnost reagovat na tyto otázky. Děkuji, já odpovím podle pořadí otázek. Nejprve eh, pan na pana de Grandes Pasqua. průběhu těch pěti let jsme se potýkali s problémem nedostatečného oběhu informací o skutečném stavu. A teď se dostávám k otázce pana předsedy. I e, protože on také na to narazil. Původní harmonogram, jak dobře víte, ten byl dodržen na straně Španělska byl dodržován po dlouhou dobu ve Španělsku. Po dlouhou dobu byl dodržován ve Španělsku. I když my jsme měli určité otazníky v té době, zdali skutečně, eh, eh, zdali mm, eh, tam ten obchvat někde nebude znamenat skluzy. Ne, i přesto všechno dodržovali harmonogram, ale Mm, potom eh, nám bylo řečeno, že mm, dojde ke skluzu 5 až 7 let. Eh, já jsem si tedy myslel, že ten harmonogram původně byl příliš optimistický. Což vedlo k tenzím, k napětím, protože jedni eh, pracovali na základě určité premisy, i když věděli, že není příliš pravděpodobná. A to byl důvod, proč já jsem v poslední zprávě tolik zdůrazňoval toto. Pokud se nezlepší ta, stáva, ta permanentní stálá struktura nebo organizace pro koordinaci a pro větší transparentnost, tak se budeme potýkat s problémem, který je starý jako samotná železnice, pane předsedo, že budeme vždycky podezírat toho druhého, že má úmysly, které asi zrovna nejsou v souladu s tím plánem. A právě tady ta agenda byla zamořena těmi všemi různými eh, chybnými nebo vnímáními, jak to myslí ta druhá strana. A když já jsem provedl praktickou analýzu, tak mohu potvrdit dvě věci. Francouzské úřady potvrdili, že tento projekt je pro ně i nadále prioritní. A zde chci odpovědět na paní Bilbao. Ano, skutečně i během francouzské volební kampaně jeden francouzský ministr, eh, tak eh, on, ano, trochu spochybnil tuto prioritu, eh, ale francouzský premiér to dementoval. A co chcete víc? Tudíž já jako soukromá osoba, a tady i odpovídám na otázku, kterou jste mi položili před chvílí, hm, Eh, takže já jako eh, tedy soukromá osoba hm, jsem dospěl k závěru, že pro obě strany, eh, možná ne ze stejných důvodů, považují toto za prioritu a hm, já proto jsem z toho vyvodil, že se to podaří, možná asi později, budou tam různé potíže, problémy. I samozřejmě E, zde francouzské úřady mají své vlastní důvody, španělské úřady také mají své důvody a nakonec se dostanou k výsledku. Ale k tomu výsledku dospějí, pokud skutečně e, dají na stůl e, otevřeně ty problémy a začnou je řešit a nebudete tak Eh, vágní, protože prozatím eh, to bylo velice vágní a nejasné a situace jaká je. Nemám však pochybnosti o eh, úspěchu, nemám pochybnosti o Portugalsku, vůbec ne, ale myslím si, že dnes ty problémy financování i vzhledem k rozpočtům dotčených států, tak je to ještě horší teď, než to bylo v minulosti. Ale je mm, Eh, dnes, jak jsem řekl, je třeba tento problém vyřešit více než kdy jindy. A role koordinátora právě by měla být eh, snažit se eliminovat eh, ta různá napětí, ty tenze, které vznikají, tak abychom měli, měli společnou diskuzní platformu, kde se bude přemýšlet a budou se formulovat návrhy. To jsem chtěl vše říct k tomuto. Teď, abych zareagoval na paní Bilbao, já nevím, kdo položil tu otázku, ale zatím neexistuje žádná bilaterální smlouva mezi Francií a Španělskem. Neexistuje nic jiného, než to, co existuje od roku 95. Takže nic nového, žádný nový nástroj neexistuje to. Aha, to položil pan Kramer, omlouvám se. Ale, jak i konstatuji ve zprávě, mám za to, že ty řídící orgány, řídící struktury, které mají řídit eh, tyto koridory, nejsou vhodné. Máme zde tedy takové eh, veřejnoprávní konsorcium, které to řídí, ale eh, ty jejich tedy specifikace, ty zadávací podmínky nejsou vhodné, nejsou přizpůsobeny těm problémům, které chceme řešit. Proto zde navrhuji, aby se to změnilo a principiálně to bylo odsouhlaseno již španělskými i francouzskými orgány, tak uvidíme, zdali se to vytvoří také i akceptovali, že koordinátor omlouvám se, bude e, e, mít legitimní právo účastnit se, automaticky se účastnit a ne na pozvání jenom. A, eh, již jsme to zažili poprvé v minulém měsíci, pan Seky se účastnil takto jednání a Myslím si, že to je spíš psychologický problém. Jsou zde vzájemné výtky, eh, které často ani nejsou opodstatněné, jsou přehnané a já si myslím, že díky transparentnosti výměny informací se to vyřeší. Eh, mají koordinátoři dostatek moci tak, aby vykonávali určitý tlak musíme říci, že koordinátor zůstává pouhým koordinátorem a není žádným speciálním zástupcem komise, je spíše facilitátorem. A tudíž musí mít takovou kapacitu, aby vykonával právě tuto roli. Jak jste si mohli přečíst ve zprávě, tak e, tomu tak nebylo v těchto posledních pěti letech. Se souhlasem obou dvou ministrů, se kterými jsem se setkal ještě před vypracováváním vlády, došlo k určitým procedurálním změnám. Což znamená, že koordinátor provádí svoje roli a podává o svém výkonu zprávy. Z toho důvodu jsou zprávy tak důležité, protože Oni by měli odrážet skutečnost o tom, co se stalo a co se nestalo a co se stát musí. Proto je důležité, aby generální ředitelství, aby komise se zabývaly tím skutečným stavem a určili další postup. A Stanovisko komise je důležité vedle stanovisek Francie, Španělska a Portugalska. Koordinátoři poskytují různé návrhy. A vy jste se zeptal na to, jak vypadá diplomacie, jak vypadá trpělivost, ale nezodpověděli, proč jsem nezodpověděl otázku, proč bychom s tím měli skončit. Proto, protože si myslím, že to není to správné řešení. Po pěti letech mám takový dojem, že je důležitější než kdy předtím změnit metody, změnit postupy. A z toho důvodu jsem neposkytl optimistickou zprávu, ale takovou zprávu, která ukazuje, že celou záležitost je možno zrealizovat. A také by nebylo dobré říci, že to není možné. Já nejsem přesvědčen o tom, že to není možné. Možná, že můj úsudek není správný, ale nemohu udělat nic jiného, než vyjádřit svůj osobní názor. A také ještě na paní Bilbao. Problém je v tom, že je tolik ze různých partnerů, se kterými je třeba jednat, takže potom eh, je třeba aplikovat tu transparentnost informací na všechny z nich a to jak na zástupce různých zemí, tak i e, e, je třeba to aplikovat uvnitř těch zemí. A tady to lze zlepšit. Já navrhuji, aby všechny dotčené strany vždy se účastnily všech schůzí, tam, kde se plánuje, e, tam, kde se hledají řešení problému a aby se stanovovaly společně cíle a prováděla se kontrola plnění cílu. To je důležité. Tak, aby potom komise mohla rozhodnout, zdali pokračovat s tokem financí nebo ne. To je eh, rozhodnutí, které náleží komisi, ale je to i na koordinátorovi, aby řekl, zdali to je možné překonat eh, tento problém a ne, ale potom to politické rozhodnutí je na politické úrovni a ne na koordinátorovi. No a pokud jde o e, předložení zprávy parlamentu, zde. Já e, k tomu nejsem kompetentní, já jsem skončil se zprávou včas, uvidím, kdy bude rozdána, rozeslána, což je mimo moji kontrolu. A ještě poslední věc, pane předsedo, je třeba také si uvědomit, že jsou zde objektivní potíže. A zde takový příklad. Když máme určitý harmonogram, tak je třeba mít jistotu, že osoby odpovědné za e, e, železnice budou mít lokomotivy, vagóny a musíme mít jistotu, že i zde bude dána nezbytná infrastruktura a logistika. A eh, ve většině zemí ten správce železnice E, jako infrastruktury a správce provozu na železnici e, to, a, e, jsou tedy oddělené subjekty a často vzájemně nemají zájem o své problémy, takže v tom je problém. Děkuji. <clears throat> Děkuji, pane Davignone. Myslím si, že teď eh, budeme pokračovat. Eh, pozvem pana Pringhausen, aby eh, pohovořil o dalším prioritním projektu. Chtěl bych vám poděkovat za práci, kterou jste odvedl a těšíme se na spolupráci s panem Sekin. Děkuji, pane předsedo. Takže bych chtěl zedem u předsedního stolu přivítat pana Brinkhorsta, který eh, je zvyklý na to sedět v předsednictvu, je to ostatně bývalý člen Evropského parlamentu. A <clears throat> jako koordinátor eh, projektu 6 teď nám něco o tomto projektu řekne. Jedná se o železniční osu Lyon, Turin, Trieste, Kopr, Budapešť a Eh, až k ukrajinským hranicím. Pane Gringhoste, i vy máte 10 minut. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jsem eh, velice rád, eh, že jsem opět zde ve výboru pro dopravu. Váš výbor byl vždy naším spojencem a myslím si, že náš prioritní projekt skutečně z toho má také prospěch. Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za tuto možnost, že vás mohu oslovit. Ehm, pane eh, předsedo, jak jste řekl, tento prioritní projekt 6 je velice důležitý projekt, eh, kterému se věnuje také vysoká politická pozornost. Již si spovídám, že už eh, v roce 1994 eh, byly tyto prioritní projekty schváleny, potom eh, se objevily některé problémy, problémy, které známe ze všech těchto přeshraničních projektů a ty se nevěnuly ani prioritním projektu 6. Eh, chtěl bych konkrétně hovořit teď o tom, kde došlo k pokroku. Myslím si, že to první je Leon Tura, to jsou dva eh, Turin, to jsou ty eh, dvě velká města, která jsou propojená již velice dlouho, ale eh, tady nám šlo o odstranění některých fyzikálních překážek. Myslím si, že v této oblasti je projekt skutečně velice dobrý. Myslím si, že i role Francouzské, Francie byla velice pozitivní. Máme tři exploratorní tunely, eh, které by měly být dokončeny do konce letošního roku. První je Sematel Porle, to druhé je Pras a třetí v Modanu. Eh, jak víte, v Itálii eh, observatoř, které, kterou řídí pan Verano, ehm, se snaží nějakým způsobem zaangažovat a také ehm, reakce. Měli jsme určité problém v de SIS, kde eh, jsme si nebyli jistí, jestli skutečně je užitečné tam tudy vést tuto železnici ale eh, ještě před létem italská strana nás eh, ujistila, že na začátku příštího roku budou moci být zahájeny ty eh, přípravné práce. Kromě toho máme také určité finanční závazky přislíbené, což byla eh, oblast velice obtížná v současné hospodářské situaci. Pane předsedo, toto všechno jsou vlastně dlouhodobé vize, jedná se o projekt ehm, tohoto tunelu Eh, až bude tento tunel dokončen, tak bude měřit 57 metrů. Je to vůbec nejdelší tunel, eh, do, eh, dokonce to je delší tunel než ten, který spojuje Británii s Francií. Um, Chtěl bych doporučit eh, vám všem, abyste si udělali výlet eh, z Lyonu do Turinu, protože je to krásná eh, krajina, ale trvá to dlouhé hodiny, než se z jednoho místa do druhého dostanete. Um, je potřeba, abychom tady zajistili větší podíl trhu eh, pro tuto část železnice, protože jinak bude velice těžké, abychom eh, měli zajištěnou návratnost investicí. Myslím si, že skutečně se jedná o test v tom smyslu, jestli jsme schopni dosáhnout určité, určité změně v tom vlastním ehm, modu ehm, ehm, dopravy. To se týká pochopitelně řízení infrastruktury, týká se to železnic Já bych chtěl konkrétně říci, jak velice důležité je to, aby Evropská železniční agentura v současné době eh, mohla sehrávat intenzivnější roli, kterou už sehrává eh, teď pan eh, můj kolega hovoří o tom, že toto je skutečně první prioritní projekt, kde můžeme hovořit o velice dobré spolupráci s EROU. Eh, naše zkušenost je velice dobrá a doufám, že díky této zkušenosti se nám podaří dosáhnout eh, lepší interoperability a lepší koordinace mezi jednotlivými sítěmi. Eh, pane předsedo, v předcházejících diskusích jsme vždycky soustředovali na problémy. Já nebudu chodit kolem horké kaše. Železnice se zajíbit jedním z mála odvětví, kde eh, ten vnitřní trh zatím skutečně se nedostal do hlav těch, kteří dělají základní rozhodnutí. Já jsem dnes přijel z Hagu do, Bras- do Bruselu. vždycky přijedu o 40 minut pozdě. A e, to je proto, protože e, ta síť v Holandsku se soustředuje na spoje mezi západem a východem a zatímco na jich to zkrátka nefunguje a to je věc, která souvisí s některými fyzickými podmínkami, fyzikálními podmínkami. Jestliže Ehm, myslím si, že naše spolupráce s ERou eh, se projeví také do toho, že se začneme dívat na tyto věci. Jinak hovoříme o interoperabilitě, já jsem se této otázce věnoval eh, velice. Eh, hovoříme také o problémech, které souvisejí s nedostatkem vzájemného uznávání ehm, protože existují různé koleje. Máme nejrůznější parametry, které používáme, to má určité implikace eh, i v tom smyslu, že nemůžeme zajistit dopravu na obou stranách dopravy. Velice často nemluvíme vůbec stejným jazykem. Eh, velice často se eh, to promítá do toho, že musíme mít daleko větší investice. Myslím si, že toto je třeba změnit a to všechno ale trvá nějakou dobu potřebujeme eh, mít dostatečné také eh, dokumenty. Pane předsedo, já jsem se nikdy eh, předtím nevěnoval železnicím a já jsem teď jako koordinátor měl možnost se s tímto seznámit a myslím si, že vy jako parlament můžete v této oblasti udělat daleko více, než tomu bylo dosud. Myslím si, že Eh, jak v Itálii, tak ve Francii v současné době jsou tyto věci dnes jasné. Myslím si, že Evropa nedosáhne ničeho, pokud nedojde k těmto změnám. Co se týče spojení Turinu s, Tersem, tady máme eh, výsledky poměrně dobré, i když eh, mezi Benátkami a Tersem zatím eh, k velkému pokroku nedošlo. Pokud se nám nepodaří to napravit, tak si myslím, že to bude mít eh, dopad na celý tento projekt. Myslím si, že tento projekt nemůžeme počítat za projekt mezi Itálií a Francií, ale je to propojení mezi eh, východem a západem na jih od Alp. Myslím si, že tato část mezi Benátkami a Terstem musí také zaznamenat zlepšení situace Eh, myslím si, že ti z vás, kteří se z Benátek, budete se mnou souhlasit. Eh, myslím si, že jsme eh, viděli také určité zlepšení ve vztazích mezi Itálií a Slovinskem, i když v poslední době se moc v této věci neudělalo. Jedná se zřejmě o propojení mezi Terstem a Divačou Koprem. Myslím si, že je potřeba, aby koordinátor se věnoval této otázce také, i když je to velice těžké. Eh, <clears throat> musíme tedy vytvořit určitou společnou strukturu, podobnou jako máme eh, pro čas mezi Turinem a eh, Lyonem a musíme mít také podobně zajištěnou společnou italsko-slovinskou infrastrukturu <clears throat> Eh, minulost je minulost, ale musíme se soustředit na budoucnost. Potom máme Divača Ljubljana a eh, přes Budapešť potom náš na ukrajinské hranice. Eh, jestliže půjdete z Terstu vlakem do Budapešti, tak si vezměte sebou velice tlustou knížku, například Vojnu a mír od Tolstého, protože se určitě si přečtete celou předtím, než se dostanete do Budapešti. A já se snažím tuto situaci nějak řešit. I tady můžeme hovořit o poměrně eh, pozitivním vývoji, protože i eh, Slovenci a Maďar, Maďaři si teď lépe rozumějí, ale i tady musíme hovořit o negativním dopadu ekonomické eh, krize. Doufám, že i v této oblasti dojde k prvním konkrétním krokům. Ehm, chtěl bych říci, že um, dochází eh, k určitému eh, pokroku. Jak jsem řekl, mám trošičku problém eh, s tou částí z Terstu do Benátek a z Terstu do Koperu. Když jdete z Terstu do Koperu, tak jak kdybyste cestoval na Mesku. Přitom je to kousíček. Tady Ehm, není ani pořádná silnice mezi těmito dvěma městy a to důležitější je tam mít eh, dobře fungující železnici. Ale i to souvisí pochopitelně s otázkami finančními. Co se týče finančních otázek, eh, v současné době eh, v té nové situaci ehm, ekonomické krize navzdory této krizi věnujeme pozornost eh, obnově infrastruktury, ale současně s tím je potřeba si uvědomit, že členské státy nemají dostatečné finance, že ani privátní investoři nemají zájem v této době příliš investovat. Ehm, ale na druhé straně je třeba eh, říci, že dlouhodobá návratnost eh, je lákavá pro investory a mám v úmyslu eh, také iniciovat spolupráci s investiční bankou a tady potřebuji vaši podporu. Myslím si, že Evropská investiční banka by nám měla poskytnout takové prostředky, které se stanou jakýmsi pákovým efektem. Um, Eh, energetika a infrastruktura je velice důležitá. Otázka je, proč stále ještě infrastruktura eh, do železnic eh, pokulhává za všem ostatním. Myslím si, že všechny členské státy musí být pod větším tlakem, aby s touto situací něco udělali, protože jenom takovým způsobem se mohou věci změnit. je potřeba, abychom si uvědomili konkrétní výsledky Ehm, je potřeba se zaměřit na to, jak získat další finanční prostředky. Potřebujeme eh, také tyto věci dělat způsobem, který bude zodpovědný vůči životnímu prostředí. Co se týče budoucích eh, aktivit, já neodcházím eh, z, tohoto, z této funkce, protože jsem byl právě znovu nominován, čili chtěl bych se soustředit na větší posílení spolupráce s Evropskou železniční agenturou a i nadále budu pracovat na tomto projektu. Chtěl bych vás všechny eh, pozvat k tomu, abyste se projeli po železnici mezi Lyonem a Turinem. Je to velice krásná krajina, ale také si uvědomíte, proč je velice důležité v těchto věcech eh, dosáhnout pokroku, protože pokud to nedosáhneme, tak eh, všechno ostatní bude poklovat také. Lisabonská smlouva trvá 10 let, tohle to bude trvat asi 50 let, ale přesto si myslím, že to má smysl. Děkuji. Pan... Děkuji. A než vyzvu řečníky ze seznamu, tak věřte mi, někdo, kdo řadu let působí v železnicích, tak já vám musím říci, že já sdílím vaše frustrace. No, vy jste pobaven s tím, ale já jsem frustrován. Velice malé, pomalé tempo kterým se vyvíjí železnice a možná eh, to mohu doložit. Vy asi všichni zde víte, že já miluji železnice. Flying, eh, letající Scott, to je slavná eh, pa, lokomotiva na páru a my jsme si řekli, tak my mm, ji eh, tedy oživíme. To je fantastický projekt, bylo řečeno, a vlastně eh, zde potom ty mm, železnice tedy eh, se nemohly dohodnout, staly jakou barvou, jakým odstím šedivej natřít, takže vidíte, takové taky měly frustrace a můžeme je zažívat, když máme zájem o železnice, ale já doufám, že se vložím veškerou silou do toho, aby došlo k zraku na vnitřním trhu i eh, v oblasti železnice. A věřte mi, potřebujeme odhodlání a pokud budeme mít takto eh, se stane. A zali já ještě budu naživu nebo ne, to je jiná věc, ale určitě k tomu dojde. Máme zde za EPP pana Kansina, máme zde řečníky za frakce. Pane předsedo, kolik ještě času budeme potřebovat pan předseda z mikrofonu. Takže pokud toto byl první projekt vlastně od roku 94, pan předseda, no, musíme si uvědomit ten fakt, že zde máme paní Lichtenberg, která také se e, e, hlásí o slovo a vidím, že on má dokonce má mapu železnic, to, by mohlo, to vypadá nebezpečně. My jsme začali s tímto projektem v roce 94 již a myslím si, že by si zasloužil větší pozornost. A i ta situace je skutečně velice, velice smutná. A to i mm, co se týče infrastruktury jako takové, i co se týče ekonomiky. A dnes potřebujeme to. Vidíme, že mm, teď jsme v situaci, která zrovna je, nevypadá příliš šťastně, je to neplahé. A teď mm, zde tedy jsou velké problémy, ale možná bychom měli se snažit je řešit. Já eh, to trochu ze všeobecním a potom se podívám na detaily. Vy jste zmínil některé body. Já bych chtěl říct k tomu, ano, to je eh, tedy problém politické volby, poněvadž já jsem z Benátek, já znám dobře téma Eh, toto téma již dlouhou dobu a mm, takže to eh, byl Lyon, Turino, mm, Turino, mm, Turín, eh, Benátky a potom směrem do Ljubljany. To je problém trasy a politické volby. My bychom měli možná ale zde více na tom trvat a nenechat to na jednotlivých krajích, eh, obec, obcích nebo státech, eh, protože mm, my zde z naší úrovně musíme eh, již definovat ten program, vytvořit plán a to musí vzejít od nás z této úrovně. A myslím si, že mm, seriózní plánování e, e, musí být složeno z takových těch železničních uzlů a potom těch tras a z toho musí vycházet náš plán a program. To je první věc, kterou jsem chtěl říci. Druhý bod, ten se týká procedury a načasování. Jak jsem již řekl předtím, zde mm, to je zásadní věc. My e, zde teď hm, končíme až v Budapešti nebo kdo ví kde a vlastně eh, my jsme tedy eh, od jedne, eh, my jsme to rozšířili až tedy na 24, tedy na prodloužili jsme ty trasy přes Jaderské moře až na východ a máme zde tedy spoustu uzlů a mm, mm, já si myslím, protože v zásadě to musí eh, eh, vzejít z naší politické vůle eh, a potom financování. Další věc. Je naší povinností nalézt finanční řešení. Já navrhuji jednu věc. Možná kromě těch bondů, obligací, o kterých se také hovořilo, tak možná, pane předsedo, by bylo vhodné se snažit eh, vytvořit takový adekvátní fond, přiměřený fond, eh, který by financoval tuto infrastrukturu a především tuto pro mě zásadní infrastrukturu. A tento fond by eh, mohl tedy participovat na financování jednotlivých úseků, o kterých se hovoří, protože víme mm, ty mm, Mm, ty eh, projekty často neplní ten business plán a ty eh, místní samozprávy a lokální zdroje jsou malé. Eh, takže my bychom měli se snažit vytvořit takový mechanismus, který by vedl k, k tomu systému financování PPP, kdyby se takto financovaly jednotlivé úseky, trasy, tak abychom mohli budovat infrastrukturu, a vytvořit ekonomické eh, modely, které budou funkční, protože především v tomto okamžiku, v této době je důležité eh, mm, eh, přijímt s takovouto iniciativou, která by vzešla tedy z veřejného sektoru a která by byla podpořena soukromým sektorem a tak bychom vytvořili tento veřejno-privátní mechanismus mm, mm, ať je to Evropský fond pro investice, třeba propojený s Evropskou investiční bankou, ano, Každopádně ale my musíme eh, to eh, konkrétně vyřešit, protože jinak je zde eh, riziko, že se to nepovede. A děkuji. Děkuji. Teď paní Tykau za SAD. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pokusím se velice stručně e, sformulovat svou otázku. Chtěla bych se zeptat na něco, co nesouvisí možná pouze s projektem 6, ale také s projektem 17. Doufám, že v budoucnosti tyto dva projekty budou propojeny někde v blízkosti Budapešti a že potom budou dále rozšířeny na jich směrem na Bukurešť a na Konstancu protože to je e, způsob, jak zajistit vysokorychlostní infrastrukturu, která bude pokrývat celou Evropskou unii. A proto bych se chtěla zeptat, e, jaká je vaše představa a jestli byste byl ochoten podpořit tento velice ambiciózní projekt, to znamená rozšířit tento prioritní projekt 6 ještě za hranice Budapešti ve směru na Bukurešť a na Konstance. Děkuji paní Tykau, paní Lichtenbergerová, máte tři minuty a 15 sekund navíc vám dám. Děkuji. U tohoto projektu musíme předeslat jednu větu je něco jiného diskutovat o italských železnicích a používat je. Já je používám často. Mám pokračovat angličtině? Ne. Tyrolsky? Ne, tady by nebyl tlumočník. Vy víte, že... Vy víte, že já zápasím i s angličtinou, říká pan předseda. Ano, můžete pokračovat německy. Good. Ale doufám, že mi to nestrhnete z časového konta. Ano, používání italských železnic je určitým problémem. A to je něco, co je pro mě podstatné. Konstatuji, že Máme tady určité kritické body, Lyon-Turín a propojení tunelem. To je extrémní, těžký problém, ale všechno, co je východně, jihovýchodně a severovýchodně od Benátek je rovněž problematické. Když chceme, aby železnice byla atraktivní, tak se nemůžeme koncentrovat pouze na tyto dva body, ale musíme se soustředit na to, co je také mezi tím. A to by nemělo být pouze na papíře, ale mělo by se to stát realitou. A to je pro mě zásada. A proto jsem chtěla říci důležitou věc. Když hovoříme o celoevropských koridorech, tak musíme myslet globálně. Nesmíme se soustředit pouze na pár velkých projektů, ale musíme se snažit propojit jednotlivé kritické body a to atraktivním způsobem, protože teprve potom máme ospravedlní proto, aby pomocí obrovských financí jsme vybudovali tyto tunely. Ale když vybudujeme pouze tunely, tak eh, cituji kolegy z minulosti, budeme stavět katedrály v poušti. A to platí také pro trasu Lyon-Turín. Je třeba propojit také velké uzly, ale i tu infrastrukturu mezi těmito kritickými body. Z toho důvodu je pro mě nesmírně důležité, abychom se skutečně soustředili globálně na to, co už může být využito a také na například propojení těch jednotlivých kritických bodů. Zatím obyvatelstvo má takový dojem, že se bude, že se bude stavět tunel, ale, vlevo a vpravo nebude vůbec nic. Takže je zapotřebí, aby i to obyvatelstvo z regionu bylo zapojeno do těchto projektů, protože oni mají takový dojem, jako kdyby se vůbec nejednalo o ně. Uh, já tady nechci nějakým způsobem urážet Holandiany, protože někdo z místních obyvatel má eh, takový dojem, jako kdyby se jednalo o to, že Holandian se rychle musí přemístit do Itálie. Ale tady musíme skutečně zapojit také to obyvatelstvo z daného regionu a teprve potom se to zjednoduší. Ne vždycky se jedná o peníze, ale jde o to, že my jsme škrtli observatoř a teď se snažíme proboxovat něco jiného. To není jednoduché, hlavně ne v Itálii. Děkuji. Pan Van Dalen za ECR. Další. Děkuji, pane předsedo. Pane Rinko, vy máte eh, za sebou dlouhou kariéru a teď máte před sebou důležitý a komplikovaný úkol, kterým jsou železnice. Já jsem také 25 let pracoval v této oblasti a užasl jsem nad tím, co jste řekl. Vy jste hovořil tím směrem, že stát má dominantní roli. A když má tak dlouho stát dominantní roli, tak je to komplikované. Tady se jedná o vlastnické poměry. Já, vy budete teď konfrontován se důležitými věcmi, s komplikovanými věcmi. Mám dvě otázku. To je projekt Copa di Faca. Tady se jedná o práci za rok 2008, ale teď zjišťuji v roce 2009, že tato práce vůbec nezačala, takže došlo k obrovskému spoždění. Jak je možné, že tento projekt nebyl dokončen? Jak se může stát, že po tolika letech jsme vůbec ještě s tím projektem nezačali? A za druhé, jak je podle vašeho názoru důležitá úloha koordinátorů? Myslíte si, že se na to díváte pesimisticky anebo optimisticky? Jak vnímáte tuto roli koordinátorů ohledně těchto přeshraničních prsů? Děkuji. Máme ještě dva řečníky, takže eh, jim dám oběma slovo. Pan Doutman je první. Ano. Mm, takže navážu na to, co bylo řečeno o reakci obyvatel na tyto projekty. Takže pokud jde o ten úsek eh, Lyon-Turín, tak francouzi eh, velice netrpělivě eh, očekávají tento projekt a zde politicky existuje úplná jednomyslnost a určitě nás poznamenala katastrofa, ke které došlo pod Mont Blancem v tom silničním tu, tunelu i v tom e, tunelu ve Frejus. Myslíme si, že eh, mm, silniční nákladní doprava přes Alpy eh, se dostala na úroveň, která je nepřípustná a v roce 2009 jejich nákladňáků je méně kvůli krizi, ale v roce 2007 to byly kontinuální fronty kamionů na dálnici od Lyonu až na italskou hranici a bezpečnostní podmínky a ekologické podmínky vůbec nejsou respektovány a veškeré studie o kvalitě vzduchu nám ukazují, že je třeba eh, převést eh, v Alpách tu eh, dopravu na železnice. Je to technicky těžké, i když je to, jde to vpřed. I tisk uh, hovořil teď, že na italské straně eh, obyvatelstvo je proti tomuto projektu. Máte k tomu nějaké informace? Děkuji. A pan Kramr je poslední v tomto kole. Myslím si, že se tady jedná o peníze. Existuje požadavek, že musíme mít víc peněz pro stavbu tunelů. Když e, nejste schopni uzavřít e, tu mezeru v délce pěti kilometrů, tak je to špatné. To, co řekla paní Lichtenbergová, znamená, že musíme realizovat nejprve to, e, co je možné. A navíc existuje velký odpor ze strany obyvatelstva. My jsme tam jako zástupci výboru byli. A návrh propojení s Budapeští, ten souvisí s tím, že další varianta eh, propojení do Budapešti a Bratislavy samozřejmě závisí na, závisela na tom, že pan Paláš byl koordinátorem. Všichni si myslí, že Eh, on myslí tímto způsobem, ale je Maďarem původem, takže já si myslím, že všichni se staráme o to, co je v naší kompetenci, ale některá dogma musí být překonána. V každém případě eh, ta trasa musí vést až do Budapešti ale mě scházelo ve vaší přednášce, proč je problematické propojit Trieste Kopa. V čem spočívají potíže? Kde bychom mohli pomoct? Okay, thank you. Dobrá, <clears throat> děkuji, děkuji Michale. Teď je, má slovo pan Brinkhorst. Pane předsedo, eh, Chtěl bych poděkovat všem eh, členům tohoto výboru za jejich eh, příspěvky. To je vždycky velice dobré pro koordinátora. Eh, pane předsedo, myslím si, že je potřeba zdůraznit věc, paní Mechtleber o tom hovořila. A sice, že musíme mít na paměti vždy ten celý projekt. Pan Mandalen eh, řekl, že mám již dlouhou kariéru v této oblasti, ale musím říci, že bych býval nikdy eh, tuto práci nepřijal, kdybych neměl dlouhodobou představu o tom, jakým způsobem se tyto věci budou vyvíjet. Mě nezajímá jenom ta část mezi Turinem a Lyonem protože já mám sen, vždycky jsem měl tento sen a e, paní Vandalinová sice patří e, k jinému politickému seskupení, ale e, já jsem přesvědčen, že pokud chceme, aby fungoval vnitřní trh, tak potřebujeme mít infrastrukturu a k tomu je potřeba infrastruktura jak ve východní, tak v západní Evropě. Všichni máte pravdu, když eh, říkáte, že eh, to je vždycky buď otázka lokální, nebo regionální, nebo národní. Pochopitelně Evropa na tom stojí, nikdy to nebude nějaký superstát, eh, Evropská unie nebude nikdy superstát, ale pochopitelně tyto, tato lokální, tyto lokální otázky jsou ve všech zemích. Ať už se to týká čehokoliv. V Nimby například je taky určitý problém. Já Nimby eh, je eh, pro lidi, kteří žijou v okolí Nimby, velice důležitá věc. Eh, Eh, jestli chcete jít do Ballet de Suisse, tak se poho- pohovořte s lidma o tom, co si o tom myslí. Pane Kramere, on, eh, nebo byla to paní Lichtenbergová, teďko nevím, ale ta otázka té observatoře, to jsme neopustili to myšlenko. Myslím si, že ředitel udělal velice eh, dobrou práci, jak ještě za pana Prodo, tak teď za pana Berluscona. Myslím si, že v současné době se těší daleko větší podpoře, než to bylo v minulosti. Uh, Eh, myslím si, že v listopadu tam dojde k regionálním eh, volbám a dokud nebude mít výsledky těchto regionálních voleb, tak eh, asi nic se nepohneme z místa, ale já neříkám, že byste měli založit nějaký nový, eh, že bychom měli založit nějaký nový fond. Já bych řekl stejně, že ne, ale pokud byste se mě zeptal, co máme dělat, tak bych řekl, obraťte se na svou vládu a pokuste se dosáhnout určité dohody s místními zastupiteli a uvidíte, že toto je jediná cesta. Čili taková je moje vize. Ale pochopitelně i s touto dlouhodobou vizí musím vždy někde začít. A proto jsem začal hovořit o té části, eh, která spojí Lyon eh, s Turinem. Pochopitelně, že nejprve musíme zlepšit současnost současnou situaci, to je také to, co děláme. To, co také eh, si myslím, že je velice dobré, že v této věci spolupracujeme s Evropskou železniční agenturou. takže když se mě ptáte, pane Vandale, jestli jsem optimista, jestli věřím, že se to povede, tak ano, ano, já skutečně eh, jsem o tom přesvědčen, protože udržitelnost je eh, tím hlavním, čemu věřím. já jsem se věnoval otázce životního prostředí sedm let, nikdo o tom nemluvil v té době, mluvil o tom pouze zelení a teď eh, o tom mluví všichni. Udržitelnost je pochopitelně věc velice důležitá, eh, ale nacionalismus v podstatě je jednou z těch překážek. Většina eh, států je přesvědčena, že železnice začíná a končí na hranici někde a my vlastně teď musíme spolupracovat v tom, abychom toto překonali. Konkrétně bych chtěl reagovat na co jste řekl, vy jste hovořil o té otázce itinerářů, ale to se týká nejen to Vale de Sis, ale i té druhé části. Pan Moretti, pan Moretti je velkým eh, šéfem železnic v Itálii a právě tento pan Moretti přece by měl mít eh, názor na to, eh, co se děje na té ose západ-východ, nejen na ose sever-jih. Čili já potřebuji vaši podporu a pak můžeme hovořit o novém fondu. Co se týče ERB, e B, myslím si, že eh, Evropská investiční banka eh, může v této věci něco udělat. Eh, nejedná se o nějaký speciální fond, ale myslím si, že co se týče toho propojení přeshraničního, to je věc důležitá, ale pan Rute by mě zastřelil, kdybych řekl tady, že budeme zakládat nějaký nový fond Eh, máme eh, určitou úlohu, musíme řešit tyto věci, můžeme to všechno jakýmsi způsobem eh, mazat, aby to všechno, ta soukolí fungovala, ale můžeme i některé ty věci financovat, máme určité fondy například na různé studie, ale užitečné to bude jenom, pokud to bude skutečně holistické. Itálie je bohatá země, podobně jako Holanděni i řada dalších členských zemí jsou země poměrně bohaté a neměli bychom financovat úplně všechno. Paní Tykau. Paní Tykau. Ehm, já vím, že z eh, té, eh, z té části Evropy, kde skutečně bychom mohli 6 a 17 eh, propojit, ale já jsem zodpovědný pouze za ten projekt 6 eh, a jestliže má, budete mít ale v budoucnosti dobré návrhy, tak já jsem přesvědčen, že eh, jim budeme věnovat pozornost. Pochopitelně, že Bukureš patří do Evropy a musí být se zbytkem Evropy propojena. Eh, já sice už mám šedé vlasy, ale myslím si, že ještě nějakou dobu ve své funkci zůstanu, takže Bukureš určitě, na Bukureš určitě nezapomenu. Myslím si, že jsem snad eh, již řekl i něco k té otázce observatoře, to se nezrušilo. Myslím si, že eh, tam ten ředitel dělá stále dobrou práci, ale jak říkám, to bude souviset také s výsledky těch regionálních voleb a potom eh, budeme muset udělat určité rozhodnutí. Doufám, že parlament mi pomůže a že se obrátí na italskou vládu eh, s prozbou, aby uvolnila určité finance na tuto věc po těch regionálních volbách. Pan Van Dalen, eh, já s tím eh, souhlasím, stát je příliš dominantní, to je velice nebezpečné v této fázi a abychom všechno renacionalizovali, banky a tak dále a tak dále. Myslím si, že v tom máte pravdu. Co se týče otázky Eh, společných akcí. Eh, proč to všechno trvá tak dlouho? Před mnoha lety eh, existoval pan Tito. Na konci druhé světové války okupoval Terst a otázka italsko-slovinských vztahů stále ještě není úplně za námi. Koper, Koper je jediný přístav v, ve Slovensku a v Terst se nachází eh, v jiném státu a historie se zkrátka nedá měnit. Čili mým úkolem je eh, <clears throat> postarat se o to, aby eh, navzdory této minulosti došlo k propojení Terstu a Koperu a to způsobem, který bude ku prospěchu nás všech. Já v podstatě z toho nic nemám, ale i toto je překrásná část Evropy, a je potřeba si uvědomit, že se nemůžeme nechat převálcovat vlastně historii, proto potřebujeme mít společnou strukturu. Ta společná struktura bude existovat e, v Terstu a bude patřit jak Slovincům, tak e, Italům. Slovinský minister dopravy je asi o polovinu mladší než jsem já a slíbil mi, že v této věci se mnou bude spolupracovat. Je potřeba přijmout úplně nový přístup k těmto otázkám <clears throat> e, Terz je u moře, eh, zatímco eh, eh, to místo v, ve Slovensku je 600 metrů nad mořem, čili pochopitelně i to je potřeba vzít v úvahu. Ehm, poslední bod, pane předsedo, já si velice vážím jednoznačného nebo jednohlasného přístupu Francie. To je... Já jsem velice rád, že jste vyjádřil nám takovouto jednomyslnou podporu. Děkuji. Děkuji, děkuji. To bylo podle mě velice zajímavé. Flying Scotsman, yes, well, there you go. But, um, thank you very much indeed and... Děkuju. A děkuji e, za eh, členy výboru. Těšíme se na spolupráci i do budoucna. A nyní bychom mohli popojit k projektům 1 a 17. Pan Balak, Baláš, Petr Baláš. Jo, pan Reuter. To je Berlín, Miláno, koridor 1, Boloně a tak dále. A koordinátorem byl pan Karel van Miert. A jak všichni dobře víme, tragicky zahynul v létě. Velká ztráta, podle mého názoru velká ztráta a potom je to pa, ne, my víme, my tedy jako členové parlamentu, my víme, ti, co jezdíme tedy do Štrasburku, tak víme, eh, Paříž, Štrasburg, jak to je důležité, ale potom by to mělo jít ještě možná někam tak eh, dál, tedy na východ do Vídně, do Bratislavy. Ano, pan eh, Reuters bude hovořit o obou těchto projektech. Pane, máte slovo. Deset minut na dva koridory, no dobře. Pět minut na jeden, děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, to je velice smutný důvod, proč jsem tady teď já. Karel van Miert byl koordinátorem pro prioritní projekt číslo 1 od roku 2005 a mohu vám říci, že já, jakožto ředitel odpovědný za transevropské sítě v letech 98-2000, tak já jsem již byl tedy součástí trilaterální komise, která se eh, eh, před deseti lety eh, již zabývali, zabýval otázkou těch tras a tunelů, takže on navázal a 20 let vlastně se věnoval tématu. Proto je to velký smutek pro mě toto konstatovat a i potěšení, že mohu mm, vám přednést něco z jeho zprávy a hlavní sdělení, že projekt 1 postupuje dobře se všemi třemi členskými státy Německo, Rakousko a Itálie, těch se to týká, postupuje to dobře. V Německu ta, ten hlavní úsek nebo hlavní úseky, které byly dokončeny, se týkají eh, Berlínu, Lipska, Norimberg, Mnichov. Tam ten, to problematické místo bylo Lipsko, Norimberg a nyní se to řeší a asi 7 miliard se má investovat a už peníze byly zmobilizovány. A v Rakousku opět. Takže tam teď se staví 32 miliard je celková investice a úseky mezi Vergl a Innsbruckem ty by měly již být eh, zahájeny v roce 2012. A i v Itálii došlo k otevření úseku Verona Bologna, Milano Bologna také, takže to je takový důležitý stimul pro celý projekt, to jsou to by ty hlavní úseky celého projektu. A také asi i ta sekce úsek eh, Bologna Florencie, to by mělo být do konce roku 2009 zahájeno. Itálii se realizuje důležitá část projektu 1, a to je vlastně sí, ta, ta páteř té vysokorychlostní sítě v Itálii. To je ta dobrá zpráva. Ale Karl van Miert velice inteligentně se zaměřil na ty problematičtější věci. Od samého počátku, jakožto koordinátor, eh, vytipoval nebo identifikoval že mm, ty úseky, kdy se mm, eh, přechází hranice mezi Mnichovem a Veronou, že tam je ten problém. Hlavní mm, problém je tam, to se tam musí řešit v tunelu, potom ten severní a jižní přístup do tunelu a opět zde je i dobrá zpráva, Eh, máme zprávu hodnocení dopadu na životní prostředí, která již byla mm, dokončena a těšíme se mm, tedy na otázky paní Lichtenbergové, ta určitě bude mít spoustu otázek na to. A také i mm, tedy, tedy se řeší tedy ten Brnerský tunel a potom i na té straně rakouské i italské v červenci roku 2009 jsme eh, získali eh, finanční souhlas. Eh, staví se. Měl by se začít s tunelem v roce 2010 pro tento přechod a dokončení se plánuje na rok 2022. A důležité je ale začít ale také i zároveň, a to je ta nejdůležitější věc, je Zulaufstrecken, to je to propojení eh, z tunelu, to je důležité. A zde potřebujeme eh, především sil, solidní finanční záruky ze strany členských států, který se to týká, také i Eh, ta brnerská železnice, mm, tedy v tom tunelu, se bude muset využívat na plnou kapacitu a musí zde být zajištěna plná interoperabilita s celou infrastrukturou a to neznamená pouze ERTMS, ale také to znamená, že zde musí být i interoperabilita, pokud jde o délku těch vlakových souprav, pokud jde o, o interoperabilitu těch elektronických systémů a tak dále. A zde s potěšením vám mohu říci, že Karl Wink, který, patřuje, který pracuje na RTMS, tak ten eh, eh, nechal podepsat letter of intent na eh, koridor B ERTMS, který je identický s prioritním projektem 1. A v neposlední řadě Karl van Mirt byl velice aktivní a snažil se o to, aby všichni aktéři zapojení, byli zapojeni do procesu a mm, i e, díky tomu ta platforma toho Brennerského koridoru a ta Brennerská pracovní skupina e, ti mm, všichni spolupracovali, aby e, bylo možné tedy přijmout Brennerský akční plán, který vám můžeme dát k dispozici, i podepsali společné prohlášení v Římě, to podepsali všechny dotčené subjekty s výjimkou jednoho, možná k tomu se případně mohu vyjádřit, pokud budete chtít, to byly Deutsche Bahn. A to bylo kvůli e, změně ve vrcholném managementu německé železnice Deutsche Bahn. A tento akční plán obsahuje asi 15 opatření, která by měla přispět k včasné realizace realizaci projektu. A jako parlament byste již dali souhlas s tím, že bude jmenován nový koordinátor pro prioritní projekt číslo jedna. Jméno je třeba ještě prověřit, potvrdit. Také se to týká, nebo je to, mm, souviselo to s volbami v Německu. Jsem přesvědčen, že v příštích letech určitě budeme pokračovat v duchu Karl van Mirta, tak, aby tento projekt byl realizován, jak má. Takže to je všechno k projektu 1. Chcete, abych pokračoval teď s, okamžitě s projektem 17? Ano, takže tento projekt. Pane předsedo, to je projekt, kde eh, jsme měli Petra Baláše, který byl koordinátorem projektu. A eh, On zde také není, ale ze šťastnějších důvodů, protože se stal ministrem zahraničí v Maďarsku. On je ministr zahraničí Eh, jaksi s dobrým technickým zázemím, takže doufáme všichni, že v určité fázi opět budeme spolupracovat eh, na eh, těchto evropských tématech a ne, že on zůstane pouze u těch širších celosvětových témat. Tento projekt, já myslím, že je úspěšným projektem. Na francouzské straně již máme, došlo k realizaci propojení ne ještě úplně eh, do Štrasburku, úplně ne, není to, ale mm, mm, už se to chystá. Teď je druhá fáze, eh, eh, ten most v Kélu mezi Německem a Francií teď se staví a měl by být určen nejenom pro železniční dopravu, ale vůbec usnadní celkovou dopravu přes Rýn takže to i usnadní jaksi dopravu po vodních cestách. A mm, potom ta e, Karlsruhe, Offenburg, to se také realizuje a Karlsruhe, Stuttgart také již funguje, Stuttgart Ulm, e, to se bude stavět v letech 2010 a 2020 a budeme mít e, projekt Augsburg, Mnichov, to by se mělo zrealizovat do konce roku 2010. V Německu budou probíhat velké diskuze v příštích měsících, eh, co se týče realizace eh, eh, úseku Ulm-Augsburg. Ale myslíme si, že určitě to bude probíhat uspokojivě. Rakousko. Velice rychle se tam budují dvě, dva úseky z Lince do Vídně a to by mělo začít fungovat do roku 2013 a poté i bude eh, zde eh, do, bude to 30 minut z Lince do Vídně a potom dalších 40 minut eh, do, do mm, tunelu, který propojí Westbahn a to hlavní nádraží, které se buduje na Slovensku. No, tam nám chybí jenom pár kilometrů, abychom propojili Vídeň s Bratislavou. A zde je třeba zajistit, že to bude to správné spojení, respektive, že ty finance budou dobře nastaveny. Tady jsou určité otazníky, ale jste, můj osobní názor je, že je důležité, abychom také i měli propojení se letišti. To je důležité podle mě, protože tady jde přece o interoperabilitu, takže propojení s letišti. Peter Baláš působil velice aktivně během mandátu a e, také i zajistil letter of intent ze strany všech států. Máme zde i jejich prohlášení o podpoře a e, máme zde více než 100 různých tedy územních celků a obcí, takže e, zde máme vlastně souhlas všech dotčených a já si myslím, že tento projekt lze považovat za exemplární, příkladní, když problematický, hodně lokálních potíží. I jak eh, již jsme slyšeli předtím, každý projekt je krásný, eh, když se na, ně, na ně podíváte na papíře jako na koncepci, ale každý potom eh, má své problémy a právě tady mm, přichází koordinátor, jehož role je aby ty projekty šly vpřed a já nejsem koordinátor, já ani se neucházím o funkci koordinátora, ne, já zde eh, bohužel nahrazuji Karla van Mierte a Petra Baláše. Velice rád eh, budu odpovídat na vaše otázky. Určitě i kolega Reuters, eh, tak doufáme, že se nám podaří odpovědět na všechny vaše otázky. Děkuji. Děkuji, pane Reuters. Eh, já zatím mám jenom žádost od paní Jeglové, ale určitě jich bude víc. Já nevím, jestli by bude lepší, když je všechny eh, vezmeme dohromady. Myslím si, že si vyslechneme všechny otázky k oběma těm projektům. Pochopitelně můžeme se potom dohodnout, že odpovědi rozdělíme do několika skupin. Takže pan Kun za EPP. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dopravní osy mají ten úkol, aby transportovali dopravu na konečné místo. Samozřejmě se snaží také propojit prostory ale co se týče eh, sever, jih a západ, východ, to jsou dopravní tepny, které způsobují skutečně velké problémy. Dejme tomu Brennerský tunel. I když bude mít eh, dvě eh, trasy, tak bude na hranici možnosti v dobách špičkové přepravy. Jde o to, aby některé důležité úseky směrem do Mnichova anebo směrem do e, Verony jižním směrem byly rozšířeny, protože e, tento tunel a jeho vytíženost souvisí se samozřejmě e, také s dalšími trasami směrem na sever a směrem na jih. Čili jde o to, abychom se dostali skutečně z jednoho konce Evropy na druhý. A když se jedná o Palermo a až do Berlína, tak se musíme podívat na to, jak tu e, příčnou dopravu napojím. Zatím máme e, problémy s projekty 6, které probíhají jižně od Alp. Tady se jedná o překročení Alp a také vy jste něco podobného zmínil v v souvislosti s projektem 17. Jak dojde k tomu propojení? Proč překračujeme Alpy? Mohli bychom jít jiným možností, jako například Grác, potom eh, východní Baltické moře a potom Praha a Berlín. A mohlo by se stát, že se dostaneme potom k přístavu Sasnic, potom Stockholm, což znamená, že by byl zabudován i Rostok. To je jeden z požadavků EPP, protože je zapotřebí, abychom nesnížili význam této osy, když chceme mít lepší přístup do skandinávských přístavů. Děkuji. Paní Majstnerová. Ano, děkuji. Děkuji vám za eh, váš projev. Mám dvě krátké otázky. Jsem tady nová. Možná, že pro ty starší členy je to jasné, ale o Brenneru jsem slyšela hodně věcí a teď jde o otázku toho, zda byl skutečně dobře naplánován. Jde o to, že vycházíme z toho, že když uplyne krize, tak se zvýší opět počet eh, nákladní přepravy. Je správné, že ten základní tunel v Brenneru není vůbec dostatečně dimenzován? To bylo za prvé. A za druhé, já jsem vás celá nepochopila. Vy jste řekl, že propojení z Vídní do Bratislavy je teda velmi krátké a že je zapotřebí tam dostavit jenom pár kilometrů a že bychom měli jít správným směrem. A teď já nevím, co to je ten správný směr. Měly by tady být zapojena také letiště. Je bylo by to Vídeň, Bratislava plus teda letiště nebo ne? Next. Deep breath now, Mrs. Lichtenberger. Paní Lichtenbergová. Ano, děkuji. Vzhledem k času budu stručná jinak bych o tom hovořila delší dobu a to ráda. Základní tuner Brenneru. Řekl jste, že existuje zkouška EIA, která už téměř byla dokončena, ale na jihu existují závažné geologické problémy. A proto vlastně ta pilotní štola způsobuje velké problémy to, co bylo řečeno v minulosti, co se týče geologického rizika, tak to bylo prokázáno v souvislosti se výstavbou. A podle Itálie, podle toho, zda se jedná o Itálii nebo Rakousko, tak e, někde obyvatelstvo prostě zapojeno nebylo. A Někteří vidí také vodohospodářské ohrožení, jako například rezervoáru vody. A e, někdy prostě dokonce padlo rozhodnutí, že se tam mají vytvořit nějaké lázeňské prostory, ale to je zase něco zcela jiného. U tohoto projektu mám určitou potíž protože co se týče eh, té jižní napojovací trasy do Verony, existují teprve první projekty a jinak nic jiného. Z toho důvodu mě vůbec neudivuje, že Němci ve svém dopravním plánu vůbec nemají jako prioritu to napojení na Brennerský tunel. To je zcela pochopitelné, protože neví, zda tento projekt bude pokračovat dál. A to je přece zásadní otázka ten transport ze severu nebo z jihu, ten obvykle nesměřuje do Innsbrucku, ten chce projet Alpami, buď směrem jih nebo směr, směrem sever. A když mezi Brennerem a Veronou prostě bude existovat nějaká e, mezera a jedná se tady o komplexní stavby, tak nemá cenu v této fázi diskutovat o základním Brennerském tunelu. A bylo by dobré, abychom extra diskutovali také o finanční otázce v souvislosti s Itálií, protože to se mi zatím nezdá být dostatečně spolehlivé. Vy jste hovořil o interoperabilitě z technického hlediska. Například některé vlaky zůstávají vyset v Brenneru, protože e, e, tam je zapotřebí dvou lokomotiv a někdy nejsou k dispozici celé oblasti Barte jsou tam prostě fronty. Já jsem tam vyrostla v tomto regionu, takže vím, o čem hovořím. A co uděláme s tunelem z Mesiny? Tato otázka byla v Itálii aktualizována a já nevím, jak to bude pokračovat dál. Koridor 17. O jaký projekt se teda skutečně jedná? Existují tři varianty a zatím nepadlo žádno definitivní rozhodnutí. Já preferuju tu variantu, to je ta horní, přes Alckou, přes starou bádenskou linii, která je nejrychlejší. A za druhé ke koridoru 17. Pan Baláš tehdy hovořil o tom, že mezi Mnichovem a Lincem se víceméně propojí průmyslový e, trojuhelník který by byl napojen na e, tuto e, trasu. To by bylo dobré, protože tam by plynula ta nákladní přeprava. A třetí věc, jak to vypadá s Francií. Připadá tam v úvahu také nákladní doprava, nebo se tady hovoří pouze o vysokorychlostních eh, trasách? Já nevím, zda se hovoří také o využívání těch starých tras nebo ne. Děkuji. Mám ještě čtyři eh, řečníky, pana Kohlíčka, potom paní Jegle, pan Kramer a pan, ještě no, pan Kohlíček je první podstatně stručnější. Mně se jenom strašně moc líbí, když se bavíme o těch trasách, těch koridorů, že Česká republika je vlastně taková černá díra, tam prostě nic nepovede. A jenom první z kolegů se správně zmínil o tom, že z Berlína se taky nějak musíme do té Vídně dostat, když nepojedeme přes Mnichov. A že z té Vídně, když chci jet na sever, tak se musím taky někudy dostat. A tam někde, tak to je to Brno, to je v České republice, tam někde to je ta Praha, to je v České republice. Možná, že železničáři předpokládají, že vystavíme ty dva jezy, které nám chybí na Dolním Labi, mezi Drážďanami a Ústím, a že tedy to převezme vodní doprava, ale já si to nedokážu představit. Takže k tomu bych se chtěl zeptat k těm navazujícím trasám, protože my furt na něco jenom navazujeme, vždycky takhle nějak příštipkaříme a dokonce jsme nebyli schopni udělat ani 880 metrů mezi Sevnic a Dolní Poustevnou na propojení starých tratí. Takže <laughs> aspoň by mě zajímalo, jestli aspoň tam nějaký bližší výhled v tuhle tom je. To znamená, ta trasa, o které se zmiňoval, jak jedna, tak druhá, tady kolega. E, Břeclav Děčín, ta trasa je koridorová trasa rekonstruovaná, ale už v Děčíně je tunel, který má jenom jednu kolej a už za Děčínem v tom úzkém údolí máme zase jenom jednu kolej a to až do Drážďan. Čili tam je úzký profil. A pokud se týče napříč Moravou, tam nevím, jaká je návaznost na polské straně. Ten koridor napříč Moravou víceméně z Břeclavy na sever už je značně rozpracován. Ale zase je to jenom do one hundred and sixty km v hodině, není to vysokorychlostní trať. Všechno. Paní Jegle. Děkuji, pane předsedo. Já sice nejsem členkou dopravního výboru, ale byla jsem jí deset let, takže tady smím hovořit za koridor 17. V protikladu s těm, k těm otázkám, které jistě byly opodstatněné, a pan Krám se k tomu ještě vyjádří, tak jsme slyšeli další body, jako například, jak budeme postupovat dál. Já ale tady sedím z toho důvodu, abych poděkovala panu Valášovi, protože pan Baláš pro oblast východního Německa, za kterou hovořil, dosáhl obrovského úspěchu. A to bych chtěla sdělit mnoha kolegům. 15 let v Německu jsme diskutovali totiž o tom, jak bude vypadat financování za Stuttgart a také za Alpy. 15 let v rámci Německa probíhala diskuze pro některé věci musíme být trpěliví, ale 2. dubna 2009 bylo financování eh, podepsáno jednotlivými eh, zemskými eh, bankami, ale také spolkem. Což znamená, že pan Baláš mimo jiné dosáhl, co se týče toho výstupu přes Alpy, celou řadu věcí. A já jsem z Šváb a tam bylo prostě celá řada kritických slov, které pravili, proč máme platit za něco, co se nás vůbec netýká. Ale Řekli jsme potom, že když dostaneme takový koridor, tak to bude dobré, protože na ten musí existovat nějaká návaznost, která zatím neexistovala. A já vám dnes chci říci, Děkuji, pane Baláši, a prosím ti, kteří jsou jeho nástupci, aby si uvědomili, že skutečně tuto trasu potřebujeme. Samozřejmě na konci to musí být Paříž, Budapešť, musí existovat intermodalita a musí existovat interoperabilita. A budeme-li mít trpělivost, tak se nám to podaří. Eh, pane eh, Kramere, vy jste měl úspěch ve Stuttgartu u komunálních voleb a já jsem tady také skutečně zaslavila úspěchy, takže snažme se kooperovat navzájem. Děkuji. Eh, Děkuji, Michael, teď. A takže pokud chceš, to budeme všichni rádi. Začnu s Berlínem a Stockholmem. My jsme dostali podklady a to jsou koridory ERTMS, což znamená, že musí být rozšířen sever Berlín, Kodaň, Stockholm a zároveň také Berlín, Hamburg, Kodaň. Dnes ráno nebo včera jsme diskutovali o novém dopravním koridoru pro nákladní dopravu. A tam se nehovoří o Berlínu, tam se hovoří Innsbrucku, Hamburku, Kodani a Stockholmu v transevropských sítích je to zase jiné. Tam jsou tři varianty. Která z nich platí? Buďte tak laskav, pane Reutere, a vytvořte nějakou jednotu, protože pak přijde nějaký další dokument a budeme tam i další variantu, takže se na ničem neshodneme. Ale nyní k paní Jeglové. Paní Jeglová byla jedinou konzervativkou z Bádenská, Württemberská, ale teď, jak to vypadá, eh, jste byla obrácena na novou víru, ale eh, z toho důvodu si myslím, že eh, Evropská unie přesto nevydá ani jeden cent navíc, protože vy musíte tento projekt financovat sami čísla, která byla vydána pro Stutka, Stuttgart a propojení se Stuttgartem, se zakládají na údajek z roku 2004 a ty zase pocházejí z roku 98. Alespoň u nás se eh, veškeré výdaje zdvojnásobily či strojnásobily. A EU navíc vychází z pevných fixních nákladů eh, takže můžete udělat všechno z vlastních zdrojů. A kdyby se to uskutečnilo, eh, ta eh, trasa, o které vy hovoříte, přes Alpy, tak ta slouží pouze pro vysokorychlostní eh, vlaky. Což znamená, že musíme vše změnit také v důsledku Stuttgart 21. Když se podíváme ale na plánování, tak víceméně to stoupání je opět zrovna tak velké proč teda vydáváme miliardy, aniž bychom se zakládali na realitě. Já jsem zvědav také na informace z vaší strany. A nyní k Vídni. Já si myslím, že tam to bylo jednoznačné. S Palem Balášem jsem o tom hovořil několikrát. On říká, že Slováci chtějí prostě všechny tři propojení, ale bude rozhodnuto o jednom. A teď najednou vím, že prostě nebude vůbec žádné propojení, alespoň s Vídní a s letištěm. Tam to bude zřejmě nějaké regionální propojení, ale ne transevropské. Tady budujeme prostor pro spekulanty. Co bude, k čemu bude nové nádraží? Obrovské nádraží, a víceméně jednotlivá nástupiště budou uh, uh, muset být zavřena, protože tam bude o hodně hustší provoz, než se s tím počítalo. Děkuji. Já jsem řekl na začátku, že ušetříme možná 15 minut. A Poslední řečník, paní Rana. Ich Pane eh, předsedo, já budu o hodně stručnější, ale eh, nechci si ujít nechat eh, příležitost, abych jako nástupkyně Reinharda Raka se zasadila o baltské eh, koridory. Těší mě, a to říkal také eh, pan Kům, že tyto baltické a adriatické eh, koridory možná nabízí také postup směrem na východ a na západ. Bylo by dobré, aby tento korektor znamenal otížení dalších tras. A právě jde o to, abychom propojili jak silniční, tak železniční přepravu. U nás ve e, e, Štírsku samozřejmě se snažíme prosadit některé projekty. Jeden z projektů je doopravdy už jasně vytýčen. Já nevím a ptám se tady e, kolegyně, zda to chce nebo nechce. Bohužel se nehovoří do mikrofonu. Pan předseda přerušuje. Mně nevadí, když budete reagovat, ale může to jít přes eh, předsednictvo, aby všichni věděli, eh, jak probíhá vaše konverzace. Já jsem ráda, že tento koridor vzbuzuje takový zájem. Hlavní nádraží ve Vídni se také eh, plánuje, základní tunel Brenneru se také plánuje. Myslím si, že jsou to základní projekty a doufám, že se dozvíme hodně věcí dnes večer. Thank, thank you. Děkuji, děkuji. Jenom mám takovou jednoduchou otázku. Vy jste hovořil o 25 miliardách, myslím si. Takže bylo by možné prodloužit projekt 17 do Manchesteru? To je taková, takový osobní zájem. Děkuji. Ano, vždycky nejprve musím zareagovat na otázky předsedy. Pokud nám pomůžete nalézt někde peníze, no dobře. Ano, problém je, že to mají přes Paříž. Velice rychle se pokusím odpovědět na všechny otázky a děkuji za ně, protože některé z nich možná asi jsou takové povahy, že na ně nebude odpovědět, že to spíš bude na budoucím koordinátorovi. Eh, Pane Kůne, aby zodpověděl vaši otázku. To je otázka, o které hovořila také paní Rana. V rámci budoucích diskuzí o transevropských sítích musíme hovořit také o dodatkových koridorech. Musíme se zamyslit nad tím, jak z těchto jednotlivých prioritních projektů vytvoříme koherentní síť, která by zapadala také do našich dopravně politických záměrů. A z toho vyplývá otázka propojení do sítí, také s Baltickým mořem, také se skandinávským prostorem a také propojení do sítě se středním mořem. A to nad ten základní tunel pod Brennerem. Paní Meissnerová, co se týče eh, propojení té staré a nové trasy přes Brenner znamená, že zvýšíme kapacitu o 400 vlaků, což znamená, že je z dopravně politického hlediska nutné ho se zamýšlet i nad rámec tohoto projektu dál. Pane Kohlíčku, vy jste eh, hovořil o situaci v České republice. V dnešní době mám také příležitost eh, zareagovat na otázku eh, paní Tykal a také pana Krámera. To jsou všechno otázky, které se zabývají propojením s východní Evropou ten projekt 17 jde z toho důvodu e, jenom tak daleko, protože pan Paláš e, to nedotáhl do konce. Ale abych zachránil jeho čest, tak existuje projekt 22. A tento projekt 22 se zaměřuje právě na propojení mimo jiné s Českou republikou a také s Budapeští do Bukurešti, a dříve, než se pan Valáč stal ministrem zahraničních věcí, tak jsme chtěli se zaměřit skutečně na více flexibility a zaměřit se tím pádem na projekt 22. Tím byl zadán i tento směr. Paní Lichtenbergová. Vy jste položila celou řadu otázek. Beru na vědomí, že existují některé geologické problémy. Ty budeme dále sledovat. Ale jedna zásadní věc. Evropští koordinátoři, komise, ale také Evropský parlament u transevropských sítí hrají důležitou roli což znamená, že musí dbát na zásadu subsidiarity. A celá řada věcí se odvíjí na lokální úrovni. Musíme se podívat na to, kde je Evropa nutná, kde je Evropa užitečná a v jiných oblastech si musíme uvědomit, že se něco musí odehrávat na národní či regionální úrovni. Souhlasím zcela s vámi, že otázka těch návazných tratí, ať už jižní nebo severní, je důležitá, protože nemůžete vystavět tunel a nemět žádné napojení. A to je právě role hlavního koordinátora, aby zajistil, aby paralelně k výstavbě tunelu běžely také návazné přípoje, ať už se to týká Mnichová, protože tam musí být dobré propojení eh, k letišti anebo k tomu trojuhelníku, eh, který má průmyslový charakter. To je všechno úlohou koordinátora. A ten v rámci akčního plánu jeho role byla velmi dobře nastíněna. Pane Kramere, paní eh, Meissnerová, vy jste hovořili také o Bratislavě. Pro nás je jasné, že my financujeme pouze jižní trasu. Jižní propojení na letiště. To doporučil pan Paláš, to je to, co budeme financovat v rámci transevropských sítí. Ale já rád se nechám vysvětlit ještě jednou ten problém od vás, tak abychom zajistili skutečnou interoperabilitu. Paní Jegle, já vyřídím panu Balášovi eh, to, co jste o něm řekla. Myslím si, že on skutečně velmi pozitivně přispěl k těmto projektům. A je zcela jasné, že vědomě se nepouštíme do kontroverzní otázky Stuttgart 21. Nám jde o propojení, ale otázka jak bude vypadat toto propojení, spadá do zásady subsidiarity, takže tady budou rozhodovat lokální subjekty. Zda se to bude realizovat pomocí Stuttgartu 21, tak o tom se musí rozhodnout na národní úrovni a ne na celoevropské. Až na otázku eh, Manchesteru jsem zodpověděl všechno. Vy víte, že na to mám také speciální zájem, protože jsem pracoval na univerzitě jižněji od Manchesteru. A to delší dobu. A teď ještě o tom mostu. Aha, ten most, na to jsem zapomněl. Most je součástí projektu PP1. To jste odsouhlasili v parlamentu ale jasné je, že se vždycky zaměřujeme na ty přízraniční dimenze v rámci PP projektu. Okay, well, I... Dobrá, v tom případě dovolte, abych poděkoval panu Retovi a e, doufám, že se teď také bude soustředovat na tu dvojkolejné spojení mezi Manchesterem a Londýnem, takže eh, já trošku z legrace říkám, že by bylo docela to nebylo do mikrofonu, jak eh, víte, eh, Michal, pro mě je vždycky jednoduché, když sedíte proti mně, Čili to je určitá možnost. Dovolte, abych tedy vám poděkoval za tuto prezentaci, kterou jste udělal jménem těch dvou koordinátorů. Eh, z nichž bohužel jeden, a to je velice smutné, už s námi není. Eh, tím končím dopolední část našeho jednání. Začneme ve tři hodiny odpoledne. Pan de Oliveira bude hovořit o projektním projektu 21. Eh, to jsou ty dálnice moří. Děkuji, uvidíme se ve tři. Dobrou chuť.